Dobré dopoledne všem. Omlouvám se za poněkud opožděný začátek, ale chtěli jsme zajistit, aby to byli všichni, které potřebujeme, takže ještě jednou vás tady všechny vítám na dnešním dopoledním zasedání v tomto poměrně krátkém pracovním týdnu, protože máme svátky. Za chviličku Začneme tím, že vám sdělím nejnovější informace o třístranných jednáních, o vývoji, ke kterému došlo od posledně. Eh, je tady paní Rille a eh, ostatní kolegové. Vidíme tady všichni a chci vám říci, že tady pilně pracujeme na tématu koncesí. Opět budeme dnes živě přenášet naše zasedání na internetu, takže také vítám naše eh, posluchače na internetu. Další náš newsletter bude k dispozici na konci května. A ještě několik informací z mé strany. Za prvé, minulý týden jsme měli velice zajímavou výpravu delegaci do Litvy. Byla tam paní Gepard, pan Šváb, já a paní Turunen. Hovořili jsme na vysoké úrovni s litevskou vládnou, s ministerstvem, s ministrem pro hospodářství, pro Evropu a tak dále. A hovořili jsme také o nadcházejícím litevském předsednictví. Byla to velice zajímavá výměna názorů a je jasné, že litevské předsednictví eh, skutečně chce nadále zachovat prioritu těm tématům, na kterých pracujeme, konkrétně bezpečnosti výrobku, spotřebních výrobků, celému tomu balíčku, o kterém budeme hovořit. A oni se toho tady zhostí a budou tomu věnovat velkou pozornost. Máme tady ten top tým zpravodajů. Je tu už i paní Pětikajnen a já jsem si jist, že se nám podaří dosáhnout velkého pokroku. My už jsme v podstatě i s ostatními zpravodaji spokojeni s tou obecnou strategií a chceme, aby, to, aby schody bylo dosaženo ještě před volbami do Evropského parlamentu příští rok. Další důležitá věc, o které vás chci informovat, je ta, že chorvatská vláda jak víte, tak Chorvatsko přistoupí eh, k Evropské unii 1. 7., tak chorvatská vláda nominovala pana Mimiču jako komisaře. Pokud bude tedy potvrzen ve své funkci, tak pan Barozo ho, ho jmenuje komisařem pro oblast ochrany spotřebitelů. A to znamená, že my budeme mít na starosti organizaci toho stvrzovacího slyšení pro panu, pana Mimiču. Pravděpodobně to bude společně s výborem Envy. Nicméně my tady budeme odpovědným výborem pro toto slyšení. Předběžně jsme stanovili datum 4.6. dopoledne, takže pokud chcete, zapište si. Koordinátoři se poté ještě sejdou odpoledne, aby zhodnotili Eh, toto slyšení. Samozřejmě bude důležité, abyste všichni přišli. Já vím, že je to poměrně narychlo, tato informace, ale eh, my jsme eh, nevěděli předem, jaké portfolio bude mít tento nový komisař na starosti. Tolik tady na úvod. A teď velice stručně chci ještě pohovořit o třístranných jednáních, ke kterým došlo od našeho posledního zasedání. Pan Tarbela je tu, a, ale já ještě pohovořím o tom, co nám dnes nemůže říct pan Čuván. Potom ještě uslyšíme něco od kolegyně o vzájemném uh, uznávání, ale ten, teď má slovo pan Tarbela. Děkuji, pane předsedo, jak jste říkal. Eh, trilog se konal včera eh, mezi 18. a 20. První, eh, po 10. Šlo tady o ústupky, protože to souvisí se třemi směrnicemi, to hlavní směrnice, potom směrnice za zavrání zakázek a potom o udělování koncesí. Ten trilog probíhal v atmosféře a včera to bylo velmi výrazné. Eh, která se vyznačovala ochotou jistého předsednictví eh, nalézt eh, kompromisní řešení v té lhůtě, kterou jsme si stanovili. Ten tón se trochu změnil, chování předsednictví se změnilo v porovnání s těmi třemi prvními schůzkami, kde sice byli přátelští, ale kde se nepodařilo ustoupit, kde ani předsednictví neustupovalo parlamentu, parlament neustupovalo předsednictví, ale včera se to prolomilo a myslím, že došlo k posunu také to asi souvisí se zasedáním Koreperu minulý týden, kdy eh, eh, si asi rada nakonec řekla, že nebude odporovat a že udělá ten vstřícný krok kupředu. <clears throat> Ta včerejší diskuse se týkala například eh, spolupráce veřejného sektoru, to je článek 11 hlavní směrnice a článek 15 směrnice o koncesích. Potom se Eh, hovořilo o subdodavatelích a o těch zpřízněných podnicích eh, v rámci udělování veřejných zakázek. Jde také o eh, místní úřady, které by měly větší manevrací prostor nebo autonomii rozhodovat o podmínkách veřejných zakázek. Podle nás tato autonomie je velmi důležitá. A my jsme byli vděční předsednictví za to, že se rozhodlo vyřešit eh, ty rozpory v radě a předložilo návrh. Grandmother Control v angličtině, eh, já bych tomu radši eh, dal název trochu jiný, ale tak to se tomu říká. Jde tady o kontrolu ze strany nebo nepřímou kontrolu, kterou by měla vykonávat nějaká soudní moc. K tomu subdodavatelství o tom se hlasovalo na úrovni tohoto výboru. I tady to představuje velmi zajímavý bod. I komise se rozhodla udělat eh, vstřícný krok a půjde tady o správnou vyváženost mezi postojem rady a parlamentu. Další velmi důležitý eh, a obtížný bod eh, byl článek 17, který se týká vyhrazených sektorů. Tady eh, to byl odstavec 2, který šlo zejména a který by otevíral dveře určité konkurenci, například ve zdravotnictví. Panová určitá zdrženlivost nebo odpor většiny parlamentu k tomuto. Ta debata je teď tím otevřena, ale Eh, rada na tom dále trvá. Tak eh, co se týče těch zpřízněných eh, podniků, tady jde o ty takzvané německé štatverke v Německu, komunální podniky, které mají na starosti například zásobování vodou a tak dále. <clears throat> Jak komise, tak parlament i rada Eh, jsou ochotni o tom nově diskutovat a vyjasnit si zejména eh, definice tak, abychom mohli eh, dospět k nějakému návrhu. Včera sice určitý návrh předložen byl, ale ještě ho neměl někdo příležitost si prostudovat. Tady by možná, to byla možnost, jak zabránit tomu propojení mezi těmi koncesemi a privatizací těchto komunálních podniků. V každém případě eh, v tomto, pohle, v tomto ohledu ty věci se posunují pozitivně, takže já doufám, že bychom mohli konečně dospět k řešení, protože na to mnozí upozorňují jako na velký problém. Nevím, jestli mám být ještě přesnější, mohl bych klidně, jestli chcete, pane předsedo, ale ta diskuze je velmi čerstvá. Eh, eh, k úplným závěrům jsme ještě nedospěli, změnila se atmosféra na radě, rada je teď ochotná k ústupkům a já si myslím, že to jednání bude eh, vyváženější. Doufám, že s tím neunáhluji, ale doufám, že se podaří to, co dotáhnu dokonce ještě za irského předsednictví nebo eh, později. Uh, well, Děkuji mnohokrát Markovi Tarabelovi a jeho týmu za to, co, za tu práci, kterou odvedli. Eh, pan kolega Žován mě poprosil, abych zde přednesl několik důležitých informací z jeho strany, protože včerejší jednání bylo velice důležité, protože jsme se věnovali společným bodům mezi eh, koncesemi a veřejnými zakázkami. A konkrétně, jak říkal Mark Tarabella, eh, jde o spolupráci mezi veřejnými orgány. A také jsme jednali o ustanoveních o subdodovatelích. Takže ještě abych něco k tomu dodal eh, a konkrétně k tomu tématu Eh, tady stávající spolupráce mezi veřejnými, veřejnoprávními eh, orgány, především pokud jde o vodu. To se týká celé řady členských států, nejenom Německa. A to je tady součástí směrnice o koncesích. A my jsme dali včera panu Žovánovi mandát k tomu, aby spolupracoval s komisí a radou aby vypracovali společně eh, nějaký pozitivní návrh, který by rada mohla předložit členským státům co nejdříve. Doufejme, že to tady eh, vyřeší, eh, tady, pardon, urychlí vyřešení celého problému. Takže skutečně jsme k tomu přiřadili odborníky, nejlepší odborníky ze všech tří orgánů, protože víme, v čem spočívá spočívají ty problémy a doufáme, že to tady vyřešíme. Pokud jde o koncese, tak teď už jsme v trialogu pokryli v podstatě všechny aspekty tohoto návrhu. Už jsme také sdělili, jaké, jaký je náš postoj. Rada, jak už naznačil Mark Tarabella, teď dostane mandát k tomu, aby přednožila nám své návrhy a doufáme, že to nám umožní tento dokument uzavřít stejně jako uh, eh, směrnici o veřejných zakázkách. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Děkuji i našemu vyjednávacímu týmu. Také jsem chtěl uh, poděkovat uh, která uh, nás opustí tento týden chci poděkovat eh, velice za tu práci, kterou odvedla za těch mnoho hodin práce, které tomuto tématu věnovala. Ještě od našeho posledního zasedání proběhlo třístrané jednání o profesionálních kvalifikacích, takže se poslechneme krátkou zprávu. Do you want to do questions first on... Ještě několik otázek k tomuto. Dobře, tady prosím, otázky. Já se omlouvám. Já bych eh, chtěl položit otázku panu Tarabelovi týkající se zadávání řízení zakázek. Včera proběhl trilog a tam se také hovořilo o otázce a o textu v tom public-public cooperation, spolupráce veřejně právních subjektů. A mě by zajímalo, jestli existuje nějaký rozdíl v tom textu. A já bych chtěl říci za naše skupina říci, že zjednodušení textu o zadávání veřejných, ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, porovnání s těmi koncesy, textem o koncesích není nutné, ale ten text, který byl schválen tady na výboru týkající veřejných zakázek, ho teď měnit kvůli těm koncesím, to mi přijde jako nepříliš dobrý nápad, proto tady teď jasně říkám. Doufám, že tady existuje prostor ke kompromisu ale oba ty texty se nám asi nepodaří harmonizovat, takže bychom se do toho pouštět neměli. Um, I'm not... No, já jsem tady eh, jako zástupce pana Žuvéna, ale jakožto, jakožto předseda tohoto výboru si nejsem vědom toho, že bychom dříve měli nějaké rozpory, protože vždycky se nám podařilo na přípravných jednáních dospět k nějaké společné linii Včera jsme tři hodiny jednali eh, se stínovými zpravodaji a všemi zpravodaji. Byly tam zastoupeny všechny frakce a skutečně jsme se dohodli na společné linii. Ano, samozřejmě třeba paní Rile má obavy z některých aspektů, zazněly tam některé menšinové názory, ale myslím si, že jsme dospěli ke koncenzu u většiny těch důležitých témat a dospěli jsme ke společné eh, linii za náš výbor. Takže pokud tady jsou ještě věci, ze kterých máte obavy, tak eh, projednejme to společně, pokud máte pocit, že tam některé věci nejsou zohledněny, ale myslím si, že skutečně nám eh, spolupracujeme velice dobře jako tým protože vím, že některé pozměňovací návrhy byly přijaty pouze malou menšinou, ale myslím si, že se nám daří pokračovat dobře ku předu. Ještě další otázka. Chcete se ještě k tomu vyjádřit, nebo mohu jít dál? Monsieur Schwab, eh, Vzhledem k tomu, že mi pan Šváb položil otázku, eh, a na kterou jste reagoval ještě vy, tak chci říct, že jsme dobře spolupracovali. U těch eh, šesti předchozích trilogů jsme vždycky měli společnou linii, vždycky jsme se snažili zblížit naše postoje, někdy jsme museli o tom mandátu eh, hlasovat, eh, zejména u těch koncesích, abychom jasně měli představu o tom, o co nám jde, co chceme prosadit, abychom měli tu schválenou formulaci. Snažíme se být co nejkonsistentnější v těch našich postojích, tam, kde máme společné body, protože samozřejmě ne vždycky Eh, to je, ale to je asi všechno z mé stránky. Nechci to dále zdržovat. Doufám, že to bylo z mé strany relevantní. Um. Ještě nějaké další otázky ke směrnici o veřejných zakázkách? Pokud ne, tak má slovo Bernadette a ta může přednést zprávu o těch třístranných jednáních. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den eh, vám všem. Já bych chtěla v první řadě poděkovat všem eh, kolegům, kteří eh, pracovali na trilogii, na těch technických přípravných jednáních. Chtěl bych poděkovat také všem stínovým zpravodajům a jejich asistentům. Jak už eh, říkal před okamžikem pan předseda, myslím, že je důležité, aby parlament měl na té trilogii jednotnou, jednotný postoj, aby mohl prosazovat ty body, o kterému jde vůči radě. Tady jde tedy o směrnici o mm, profesních kvalifikacích. Až dosud to probíhalo velmi eh, dobře a konstruktivně, jak na těch technických zadáních, tak na těch drogích. Drog eh, proběhl naposledy 24. dubna eh, a to ve velmi vstřícné atmosféře a při vší upřímnosti. Myslím, že ostatní kolegové, kteří tam byli, mají stejný pocit jako já. Myslím, že můžeme doufat v hladký průběh za irského předsednictví, že protože irské předsednictví se snaží podnítit tu diskuzi, naslouchá eh, také našim eh, argumentům, takže jsme udělali eh, velký pokrok na tom posledním zasedání u většiny klíčových otázek. Našli jsme shodu u klíčových bodů. Teď nám ale zůstává najít ty techn- ta technická řešení, což se týká například profesní karty, částečné úvazku, u většiny těch sektorů eh, se nepodařilo najít shodu i u těch lingvistických otázek. Zůstává nám ale ještě otevřená důležitá otázka. Pro parlament to je důležitá věc eh, a pro radu taky. To už jsou trochu kontroverzní eh, věci, více než jinde. Jsou to delegované akty a výkonné akty. A to jsou všechno eh, věci, které, na kterým jsme dále jednat. My jsme se 24. také rozhodli, že budeme teď hovořit o tom vzdělávacím eh, rámci, potom jde o eh, zdravotní, zabezpečení zdravotního, nebo mm, o zdravotnický sektor. Potom o notáře, to se nám ještě nedohod, nepodařilo dohodnout. A potom, jak jsem říkala, delegované výkonné akty, kde ještě pořád je několik sporných otázek, jak z toho politického ohledu, tak i z hlediska právní a technické formulace. Zůstává tedy e, řada detailů, které se musí vyřešit. Také jde o porodní asistentky, kde se musíme s radou dohodnout nejenom na kompetencích, ale také na možnosti vůbec působit eh, eh, porodní asistentech, protože některé státy na to mají restrikce, některé to umožňují. Potom jde o postup, jak spustit tu profesní kartu eh, na dobrovolném základě. Já si myslím, že tady musí být určitá flexibilita. Takže o tom všem budeme diskutovat 25. května. Koreper potom bude e, zasedat teď ve středu. My doufáme, že se rozhodne pozitivně o tom kompromisu, který by mohla rada navrhnout, aby odblokovala tu situaci před tím příštím zasedáním, zejména se týká těch delegovaných aktů, které představují problém jak delegované, tak výkonné akty. Na tom jsme se všichni se stěnovými zpravodaji shodli, za to vám děkuji, protože díky tomu máme je, silný jednotný eh, postoj. My jsme spolu, zákonodárci, eh, zdůrazňuji spolu. Lisabonská smlouva nám tady dává určité eh, kompetence a to se snažíme prosadit v těch trilozích, zejména pokud je to vedeno inteligentním a vstřícným irským předsednictvím, které je proevropské. evropské a já skutečně doufám, že se nám eh, dokonce to podaří, eh, dokonce předsednictví dota, eh, podaří dotáhnout. Yes, I think... Ano, děkuji. Děkuji Bernadette ještě jednou za to, že se zhostila té vůči úlohy. Ještě jednou zdůrazňuji tedy tu opatrnost, pokud je o využívání delegovaných a prováděcích aktů to se ukazuje jako problém ve všech našich jednáních poslední dobou. Já se snažím eh, teď eh, o tom hovořit na širší úrovni, protože to má někdy skutečně dopad i na eh, témata, i na ta, ke kterým se ještě chystáme. Nevím, jestli v tuto chvíli má někdo nějaké připomínky nebo otázky na Bernadette. Ne, takže ještě jednou mnohokrát děkuji Bernadette. Myslím si, že je velice důležité abychom si takto veřejně mohli Eh, pohovořit o tom, co probíhá vlastně na těch třístranných, třístranných jednáních, aby všichni měli možnost se zapojit do tohoto procesu. A teď můžeme přistoupit k velice důležitému bodu na našem pořadu jednání, protože teď zahájíme legislativní postup k něčemu, co bude vlastně v podstatě tím jedním z posledních velice důležitých témat, eh, se kterými se budeme eh, potýkat během našeho funkčního období, stávajícího funkčního období. Jde o ten kombinovaný balíček eh, předložený komisí, generálním ředitelstvím Enterprise a Sanko a jedná se o bezpečnost výrobku a dohled, dozor nad trhem. Jsem velice rád, že zde mohu připomí, přivítat dnes zástupce komise, kteří nám ho dnes představí. Stejně jako v minulosti, tedy poprosíme komisi, aby nám odprezentovala studii dopadů k tomuto návrhu a poté zahájíme debatu. Máme tady naše dva zpravodaje, paní Pietikainen, která bude mít na starosti eh, dozor nad trhem s výrobky a potom tady máme paní Christel Šeldomelze, která má na starost bezpečnost výrobků. Chci všem ještě připomenout také to, že paní Šeldomelze byla také zpravodajkou k naší vlastní zprávě eh, k bezpečnosti výrobků. Myslím, že to bylo před 18 měsíci, kdy jsme vypracovali tuto zprávu a když si přečtete ten návrh tedy pracovní dokument komise k tomuto balíčku, tak eh, já osobně jsem byl velice potěšen tím, že tady je konkrétní odkaz na naši práci k tomuto tématu a že tedy komise vzala toto na vědomí, což je velice důležité eh, pro nás a naprosto to tady eh, je jasné, že naše, prá, naše práce je důležitá. Teď dáme tady prostor komise, aby odprezentovala tato témata. Musíme je vzít vlastně společně, protože e, jsou propojená a poté e, dáme prostor našim zpravodajům a také stínovým zpravodajům. Vím, že e, tady je paní Rýle a pan Fox. To jsou velice silní stínoví zpravodajové. Vy tady zastupujete pana Kreuzmana, dobře, pan Baldazary, ten je stínovým zpravodajem k bezpečnosti spotřebních výrobků. A kdo je ještě stínovým zpravodajem pro k tomu druhému tématu. Aha, výborně, takže máme tady všechny zúčastněné, to je dobře. Můžeme tady pokračovat a pokud se nemýlím, tak začneme dozorem nad trhem a je tu pan Ingols, pokud se nemýlím, z komise, z generálního ředitelství pro eh, podnikání. Dobře, takže prosím, máte slovo. Mr. Chairman. Pane předsedo, vážení poslanci, moje kolegyně a já z DG Sanko jsme velmi eh, rádi, že máme tuto příležitost tady vysvětlit eh, hlavní body tohoto balíčku o dozoru nad trhem s výrobky. Tento balíček je poměrně rozsáhlý. Ty dva hlavní legislativní návrhy, které jsou v něm obsaženy, o kterých budeme dnes hovořit, jsou jednak návrh nařízení pro dohled na trhem s výrobky a také je to návrh nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků. Oba tyto návrhy spadají pod pana komisaře Tajanyho. Proč eh, se tyto mm, návrhy vůbec předkládají? Všechno se to datuje v roku 2009, kdy proběhla veřejná konzultace a kdy byla přijata směrnice, které říkáme zkrátkou GPSD. To eh, bylo velmi Eh, dlouhé období. Eh, my jsme potom eh, spustili několik kol připomínkování a konzultací s veřejností. Na základě toho jsme připravili více než 200 stránkové hodnocení dopadu. Mohlo by to být mnohem delší, ale my jsme se snažili být co nejstručnější, protože si myslíme, že ten dohled na trhem je důležitá věc. Několik konferencí, workshopů a setkání se zainteresované strany se konalo. Všechny ty výsledky jsou potom k dispozici na stránkách komise. Ale při přípravě legislativy jsme se nechali řídit také vašimi eh, stanovisky. Vy jste přijali v 2011 důležité usnesení Mm-hmm. To se týkalo také zemí původu. Čili tento eh, balíček souvisí se Single Market 2. A během celého toho procesu eh, nás podporovaly všechny zainteresované strany, a podporuji přijetí tohoto balíčku, protože bezpečnost eh, výrobků a dozor nad trhem jsou věci, které jsou zájmu jak spotřebitelů, tak podniků a také úřadů, které mají na starosti dohled nad trhem. V příloze 7 eh, hodnocení dopadů najdete potom podrobnější údaje je, má to také velký ekonomický eh, význam, celý tento trh z výrobky, protože u nepotravinového zboží celý ten trh představuje jeden bilion hm, euro každoročně. A u harmonizovaných výrobků, tedy jak spotřebitelských, tak eh, mezipodnikových, to představuje trh ve výši více než 2 bilionů euro a tento trh neustále roste, protože to je jeden z hlavních pilířů vnitřního trhu. Jde tedy o dohled nad trhem. Víme, že se to potýká s velkými výzvami. Ty výzvy jsou také podrobně popsány v balíčku velmi eh, asi důležitá hlavní výzva je hospodářská krize. Hospodářská krize často vede k škrtání rozpočtu ve členských státech. Nicméně eh, dodržování nebo vynucení dodržování všech těch bezpečnostních opatřeních na vnitřním trhu si vyžaduje prostředky, vyžaduje to spolupráci národních orgánů, které musí ověřovat eh, soulad eh, výrobku, bezpečí, bezpečnost a to se vyžaduje rozpočtové zdroje a eh, lidské zdroje, které jsou dobře připraveny na tyto úkoly. A se podíváme na vzrůstající hodnotu těch výrobků, které se prodávají na trhu a přitom klesající zdroje, které mají k dispozici ty orgány, které by to měly eh, mít na starosti, tak to je zdrojem znepokojení. Velmi další důležitá E, výzva je globalizace a to proto, že dodavatelské řetězce jsou čím dál tím komplikovanější. Víme, že ty součástky pocházejí z mnoha různých e, míst na světě, potom se to dává dohromady tady v Evropské unii a proto e, se to mnohem hůře dohledává a sleduje pro eh, ty orgány, které by to sledovat eh, měly. A dále se čím dál tím více také eh, vyvíjejí postoje spotřebitelů a distribuční postupy. V minulosti spotřebitelé byli víceméně zvyklí na to si kupovat výrobky blízkosti o místních výrobců nebo dodavatelů, zatímco dnes jsou mnohem aktivnější, mnohem více ochotnější hledat eh, si eh, dodavatele dále od svého bydliště a tím pádem dochází k rozvoji internetového obchodu, kde se na to velmi obtížně dohlíží pro ty dozorčí orgány, protože eh, ty potom to mají stížené ověřování bezpečnosti výrobků. Takže ty problémy s dodržováním legislativy se neustále stupňují. Když se podíváte na ten obrovský objem obchodu na vnitřním trhu s výrobky a snižující se zdroje, které mají k dispozici orgány eh, pro dohled nad trhem, tak eh, to vlastně prakticky znamená, že čím dál tím méně výrobků se kontroluje na trhu nebo na vnějších hranicích. Například se kontroluje méně než 1% výroku, které přicházejí, které se dováží na vnitřní trh. Ale i tak eh, jsou ty orgány pro dohled nad trhem pořád velmi aktivní. A v tom hodnocení dopadu například si budete muset přečíst, že se každý rok přijímá více než 15 tisíc opatřeních vůči těm produktům, které bezpečné nejsou v roce 2000. Opatření se potom objevuje v systému hlášení těchto Eh, incidentů, což je také velmi důležité pro bezpečnost eh, výrobku. Takže, eh, jak jsem říkal, tento náš balíček se stává z dvou hlavních bodů. Já teď pokusím vysvětlit ten první, týkající se dohledu, dozoru nad trhem výrobky a potom dám uh, slovo své kolegyně Miller, která bude hovořit o bezpečnosti spotřebních výrobků. Nejprve tedy k dozoru nad trhem výrobky. My jsme se drželi mandátu komisaře Tajaneho a komisaře Borga, kteří nám řekli, musíme být co nejstřícnější vůči podnikatelské sféře, musíme být co nejobecnější a co eh, nejúplnější. Návrhu o dozoru nad eh, trhem jsme se snažili sloučit eh, všechny ty ustanovení předchozí směrnice o bezpečnosti Eh, výrobku, to bylo nařízení 765 roku 2008 a další sektorové legislativy, které byly roztříštěny v různých nástrojích eh, týkající dohledu, dozoru nad trhem. Neudělali jsme čistě jenom přijímání eh, textu z těch ustanovení a snažili jsme se to přepracovat, snažili jsme se naslouchat zainteresovaným stranám. Přečetli jsme se také pečlivě usnesení Evropského parlamentu a e, ten cíl lze zhrnout následujícím způsobem. Snažili jsme se zlepšit přeshraniční spolupráci v rámci EU, vytvořit více prostoru pro mezinárodní spolupráci. Dále jsme se snažili e, e, vypracovat efektivnější nástroje pro dohled nad bezpečností a souladem výrobku a také jsme se snažili připravit lepší půdu pro eh, spolupráci do eh, zorčích orgánů pro trh EU. Tak klíčová ustanovení eh, tohoto návrhu nebudu zacházet velký detail, jsou následující. V podstatě jich je pět. Nejprve působnost u harmonizovaných produktů a neharmonizovaných spotřebních výrobků jsme se snažili je definovat a všechny pokryt eh, v tomto návrhu. Potraviny a krmiva nespadají do tohoto návrhu, protože ty už jsou velmi dobře upraveny příslušnými nařízeními. Takže tady nám jde o to, jak postihnout většinu nepotravinovaných a nepotravinových a nekrmivých produktů. Práva a povinnosti aktérů jsou eh, tady dobře definována. Nejsou to pouze orgány pro dozor na trhem, ale jsou to také podniky eh, samotné, protože podniky musí spolupracovat s příslušnými orgány, kdykoliv tyto orgány mají nějaké pochybnosti nebo otázky, nebo kontroly a tak dále. V tom návrhu jsme se snažili vypracovat eh, jakýsi eh, algoritmus eh, procesu, kde je popsán krok za krokem ten postup od identifikace rizik až po opatření, která by měla být přijata podniky a orgány pro dozor na trhem. Dále jde o hlášení eh, eh, o rizicích, systém RAPEX. To jsme se snažili více propojit s rozhodnutími na úrovni eh, Evropské unie, tak aby to bylo jasnější a přehlednější, aby to bylo mnohem širší působnost než předtím. A na závěr tom návrhu zřizujeme také forum pro dozor nad trhem. Cíl tohoto fóra je e, být inkluzivnější, tak, aby orgány více spolupracovaly, aby se vzájemně informovaly, aby společně postupovaly vůči rizikům, které se vyskytují na vnitřním trhu a aby také vznikl systém, kdy se mohou poučit ze zkušeností podniků a zapracovat to do svých e, systémů. Tento návrh je velmi e, dlouhý a my se samozřejmě velmi těšíme na spolupráci s Evropským parlamentem. A druhý návrh e, má na starosti moje kolegyně a já, jestli dovolíte, jim to dávám slovo. Mr. Chairman, uh, honorable members, uh, indeed I would... Pane předsedo, dovolte, abych se zabývala tou částí, která se týká bezpečnosti eh, výrobků. Dřív to byla směrnice, teď hovoříme o nařízení o bezpečnosti spotřebitelských výrobků, takže zde chci zdůraznit eh, název bezpečnost výrobků pro spotřebitele. Navrhujeme formu nařízení, tak, abychom nejenom eh, i zajistili tu dobrou transpozici v členských státech i lepší kontrolu transpozice, ale také se domníváme, že moderní doba si vyžaduje moderní eh, nástroje a proto teď navrhujeme eh, raději nařízení a ne směrnici, eh, tak abychom zajistili vysokou úroveň harmonizace a i e, e, tedy současný vstup v účinnost v členských státech tak, aby nedocházelo k rozporům e, při aplikaci. A jak i řekl kolega, z té směrnice jsme převzali části, které byly docela detailní a které se týkaly dohledu a systému rychlého varování a ty jsme přenesli do nového návrhu, což znamená, že toto nařízení, návrh nařízení i zdůrazňuje, že e, zde e, jde o to posílit i bezpečnost těch výrobků, které nespadají do sektorové legislativy a standardizace, tedy normalizace, e, bude posílená a bude zajišťovat i tu harmonizaci u těch Eh, to výrobku, jejich bezpečnosti. Také i máme zde velice stará AKY z roku 87, to se týkalo výrobků, potravinových výrobků, které jsou imitacemi a to se také eh, před, přenese do tohoto návrhu, protože již není důvod mít samostatný legislativní akt. Máme zde eh, výsledky vyhodnocení a ty nám říkají, že i mm, tento nástroj lze tedy integrovat, eh, že bude spadat pod kritéria tohoto nového nařízení. Již jsem řekla dříve, že tento nástroj eh, především se týká eh, bezpečnosti neharmonizovaných spotřebitelských výrobků, ale Rozhodli jsme se, že kapitola 1 se bude vztahovat na všechny spotřebitelské výrobky. To je důležitý signál, který jsme i e, převzali, e, e, kdy chceme, aby mm, jednoduchá pravidla se vztahovala na všechny spotřebitelské výrobky všude v celé Evropě, i když potom bude existovat třeba specifická legislativa, která bude upravovat nějaké zásadní požadavky. Takže kapitola 1 se bude stávat na všechny a ty dvě eh, další kapitoly 2 a 3, ty se budou vztahovat pouze na neharmonizované, neharmonizované výrobky. Pokud máte ten návrh eh, před očima, tak eh, tam je jedna chyba v tom návrhu, jsou to kapitoly 2 a 3, samozřejmě ne 2, 3, 4, takže pouze 2 a 3. Takže kapitoly 2 a 3, ty obsahují povinnosti, které budou mít hospodářské subjekty, stejně jako je to i v těch sektorových eh, směrnicích či nařízeních, které upravují konkrétní výrobky. A zde eh, zhodnocení dopadu jasně vyplivlo, vypli, vyplynulo, to nám řekly eh, všechny organizace, že je třeba Eh, eh, adaptovat, eh, sladit mm, stávající pravidla. Především podniky vysvětlovaly komisi, že nejde tolik o obsah těch povinností, které by pro ně byly problematické, ale co je problematické, je fakt, že bychom měli různá ustanovení a pravidla, která by se vztahovala na podobné výrobky. Třeba různá pravidla pro to, co mají hospodářské subjekty, subjekty dělat s identifikací výrobků. Tam často se pravidla liší, nebo jak spolupracovat s orgány třeba v případě e, těch e, výrobků pro děti jako hraček a e, dalších třeba výrobků. Takže jde jim o to, aby zde platila stejná pravidla. Také i hodnocení dopadu Eh, jasně ukázalo, že bychom měli zahrnout, že bychom mm, eh, tedy měli zahrnovat eh, výjimky pro mikropodniky Samozřejmě nechceme mít, eh, ne, pardon, neměli bychom tam mít výjimky, protože bychom eh, nechtěli mít tedy eh, dvě, dva takové kanály, distribuční kanály, které by byly odděleny, kde bychom v jednom tom kanálu distribuční měli tedy ta přísná pravidla a v jiném by nebyla. Takže nikdo, namísto tedy těch výjimek, tak my jsme nabídli to, že i poskytneme mm, takové, do, taková doporučení malým středním podnikům, jak nejefektivněji aplikovat tyto požadavky. A v této části návrhu také i jsou postupy pro e, normy, normalizační postupy. Jak jsem řekla, jde nám o normalizaci a mm, chceme i vytvořit tedy vnitřní trh právě pro tyto výrobky. z kapitoly 1 především vyplývá, že na evropský trh se mohou dostat a prodávat pouze bezpečné výrobky. A e, samozřejmě my jsme již v té sektorové legislativě, tedy v některých těch sektorových předpisech, e, máme e, jasné tedy požadavky třeba na bezpečnost konkrétních výrobků, ale není to často dostatečně explicitní. Chceme tedy vyslat jasný signál všem spotřebitelům a to, že všechny spotřebitelské výrobky musí být bezpečné a proto se to tady takto deklaruje. Samozřejmě i v harmonizovaných sektorech eh, tam eh, mm, se to bude aplikovat velice výjimečně, když třeba zde nějaké nové riziko není upraveno sektorovou legislativu, tak potom zde eh, do toho vstoupí ta záchrana síť a bude možné i novelizovat tu dotčenou sektorovou legislativu, ale bude vždy možné již tedy eh, přijímat kroky na základě této eh, bezpečnostní sítě. Zde se vychází z prezumpce bezpečnosti, to znamená bezpečnosti výrobku, že výrobky jsou v souladu s legislativou či normami, eh, které byly zavedeny podle postupu, a nebo že tedy se vychází z prezumpce, že eh, ty výrobky jsou v souladu s vnitrostátními normami. Potom zde máme taková kritéria pro vyhodnocování bezpečnosti, porovnávání bezpečnosti, protože víte, že zatím nemáme žádné detailní eh, požadavky na bezpečnost na evropské úrovni, takže zde určitá vodítka dáváme, třeba eh, pokud jde o design, že ten, kdo prodává výrobek na trhu, tak musí i zvážit, že některé uživatelské skupiny třeba by mohly mít problém s prezentací výrobku a to se bude vyhodnocovat, tedy zdali to varování třeba je dostatečné, tak aby užívání výrobku bylo bezpečné. Víte, že také i zde i se odkazujeme na mezinárodní normy a to je další možnost, kritérium pro jejich posuzování. Ano, to je novinka, protože zde máme některé mezinárodní normy, které jsou užitečné, ale jsou i hodně užívány eh, v, při evropské normalizaci a pokud již existují, tak navrhujeme, abychom je použili. My zde používáme anglický výraz benchmark, Často ty mezinárodní normy nejsou na stejné úrovni jako evropské normy, často tedy nedávají tu prezumpci bezpečnosti a souladu, ale jsou to pouze, je to e, další takové vodítko pro vyhodnocování bezpečnosti pouze. Dále máme kapitoly 2 a 3. A zde jde o to, abychom byli v souladu se sektorovou legislativou, abychom adaptovali Eh, tyto předpisy té sektorové legislativě a zde tedy eh, jde o velice důležitou oblast, eh, která sama o sobě je dostatečným důvodem pro tento návrh, a to je identifikace a vysledovatelnost původu výrobků. To je obrovská výzva pro orgány dohledu nad trhem kdy na trhu máme tolik, eh, takové obrovské množství neidentifikovatelných výrobků, kde nejsou k dispozici informace, kde, eh, které se neobchodují pod žádnou značkou, kde neexistují nějaké kontaktní adresy na výrobce či dovozce a mm, ne, ani se tam neuvádí země původu ehm, potom se kterou bychom případně mohli spolupracovat a zlepšovat eh, bezpečnost ústroje. Proto navrhujeme, abychom měli stejné požadavky, jako je v harmonizovaných sektorech, co se týče označování mm, tedy mm, název, totožnost eh, tedy výrobce, eh, informace o výrobku a sériové číslo nebo tedy číslo té dávky, šarže a tak dále. A také i podle mě bychom potřebovali údaje o zemi původu, původu protože eh, podle systému RAPEX a jeho statistik, tak eh, nyní máme eh, více výrobků, kde se uvádí země původu, ale pořád ještě v minulém roce 10-11 výrobků takovouto informaci neobsahovalo, což je problematické pro informovanost. Je to problematické vůbec potom proto, abychom příslušným orgánům ze třetím státům nebo vývozcům mohli poskytovat informace o tom, co Evropa očekává, když nevíme, kam se obrátit. A také i jsme to prověřovali v tom smyslu, že mnoho třetích zemí vlastně již požaduje také e, označování původu a i řada členů e, Světové organizace obchodu, Japonsko, Korea, Spojené státy to požadují. Není to tedy nic nového ve světě, když to existuje. Domníváme se, že Pravidla zde jsou dostatečně jasná, proto aby výrobci mohli eh, doplňovat tento údaj bez nějakých nákladů navíc. Také jsme i navrhli, mm, eh, že stejné povinnosti eh, ponesou i dovozci. Dovozci budou muset prověřovat, že výrobce splnil své, své povinnosti a i distribuce to bude eh, eh, muset kontrolovat, eh, bude kontrolovat tedy ty mm, subjekty, které jsou na začátku toho řetězce distribučního a všichni budou muset aplikovat stejná pravidla jako ta, která máme v harmonizované legislativě, v harmonizovaných oblastech. Také, co je důležité, je, že máme povinnost tedy ty hospodářské subjekty mají povinnost spolupracovat s příslušnými orgány, při, i včetně toho, že je musí uvědomovat o případech, že se domnívají, že výrobky na trhu jsou nebezpečné a musí spolupracovat s orgány stejně jako v harmonizovaných oblastech a je to v podstatě zrcadlový, eh, zrcadlová povinnost, kterou máme i v tom nařízení o dohledu nad trhem. Dále technická dokumentace. Uvědomujeme si, že to asi nebude moci být tak rozsáhlé jako v těch harmonizovaných oblastech, protože tady nejsou zatím ty základ, zásadní požadavky, které by byly zavedeny v legislativě, ale navrhujeme, aby technická dokumentace v této oblasti obsahovala za prvé popis výrobku, potom určitou analýzu rizik a odkaz na použité normy. To je třeba, abychom zvýšili povědomí i u výrobců a dovozců, aby skutečně se dívali na ten výrobek z pohledu rizika a z pohledu toho, jak zmírnit riziko, respektive jak zajistit, aby takové riziko eh, potom eh, nevzniklo. A Eh, dále i mm, to spolupráce eh, se příslušnými orgány na vyžádání a jste ta, eh, ta, ta standardizace, normalizace, my víme, že u neharmonizovaných výrobků ta normalizace je velice komplikovaná, časově náročná a od počátku tohoto roku naštěstí máme nové nařízení o normalizaci, což znamená, že máme velice dobrý rámec i pro tento návrh. Nemusíme tedy vymýšlet nic nového, můžeme maximálně využít, co již máme v nařízení o normalizaci. A pouze s nějakými malými úpravami, které jsou nutné, protože zde máme ty evropské normy, ne harmonizované normy, ale evropské normy. Takže to je nařízení o bezpečnosti spotřebitelských výrobků a pokud máte nějaké otázky, určitě na ně rádi zodpovíme. Děkuji. Thank you both, uh, very much. Dobře, děkuji vám mnohokrát oběma za prezentaci. Omlouvám se, že jsem paní kolegyni nepředstavil hned na začátku, ale neuvědomil si, že bude ten přechod tak plynulý, ale samozřejmě je to dobré, že, že jste to takto eh, plynule zvládli. Teď předám eh, předsednickou funkci kolegyni, protože to budu mít návštěvu ze Spojeného království. Ukážu jim, jak funguje parlament. Takže eh, kolegyně převezme předsednickou funkci, diskuse bude pokračovat a paní Pietikainen a paní Šaldemoze tedy eh, budou pokračovat v diskuzi jako zpravodajky, poté dáme prostor stínovým zpravodajům. Takže Bernadette, prosím. je euh, voilà, et je vais tout de suite donner la parole à ma voix. Předám slovo. Paní Petikainen. Merci, euh, madame le, le, euh, la Děkuji, paní předsedající. Především bych chtěla poděkovat komisi za prezentaci, která byla velice jasná a přispěla k tomu, abychom pochopili, o čem balíček pojednává. Je velice dobré, že tady se zabýváme oběma těmito předpisy. Myslím si, že ty návrhy jdou v podstatě tím směrem, kterým parlament doufal, že půjdou, a což vyjádřil už v předchozích zprávách. Takže naším cílem je posílit dozor nad trhem. Měli bychom mít nějaký společný evropský rámec pro dozor nad trhem a teď už tedy se ukazuje, že jdeme právě tímto směrem daří se nám tady vymítit skutečně ty poslední nedostatky, nesoulad mezi právními předpisy a sjednocujeme společné postupy pro tuto oblast. Jedno téma, se kterým se tady, kterým se tady nezabýváme a ke kterému bych si chtěla vyslechnout reakci komise, je to, jak tedy v praxi zajistíme, že budou k dispozici dostatečné prostředky na dozor nad trhem, na ten intenzivnější dozor nad trhem. Protože ano, chceme posílit spolupráci mezi jednotlivými aktéry, a to je samozřejmě dobře, to jde tím směrem, který chceme, ale já osobně nejsem ještě přesvědčená o tom, že to jsou ještě ty adekvátní správné kroky. Protože nevíme, jaká je vlastně kapacita eh, veřejných orgánů proto, aby mohli namátkově kontrolovat výrobky, které jsou k dispozici na trhu. Myslím si, že tímto bychom se měli zabývat a já doufám, že se nám podaří postupně dospět k nějakému kompromisu, tak abychom zajistili, že skutečně org- příslušné orgány budou moci zintenzivnit spolupráci pokud jde o dozor nad trhem. Členské státy totiž nemají neomezené prostředky k dispozici na to, aby zintenzivnili dozor nad trhem. Jak už parlament řekl, je důležité, aby komise plně vyhodnotila všechny přístupové body v Evropské unii na evropský trh. No, aby tady zhodnotila, jaké prostředky budou třeba eh, k tomu, abychom zintenzivnili dozor. Takže tady skutečně je třeba se zaměřit na ta slabá místa a stanovit si priority. Je, jeden z nejdůležitějších bodů je, jak posílit celní dozor nad výrobky, které jsou prodávány online, protože toto je samozřejmě expandující tržní segment a my doufáme, že bude se nadále rozvíjet, ale je tady eh, třeba zajistit, abychom i tam byli schopni provádět dostatečné kontroly, abychom tady zajistili, že naše pravidla v oblasti bezpečnosti výrobku a dozoru nad trhem fungují. V návrhu se hovoří o spolupráci mezi členskými státy a tady bychom možná mohli uvážit i to, jestli v určitém bodu bychom neměli ustavit třeba konkrétní orgán, který by měl na starosti koordinaci nebo spolupráci mezi úředníky jednotlivých členských států. A jde tady o postupnou spolupráci a tady vlastně můžeme odkázat eh, na to, co se dělo v oblasti bankovního dozoru, protože to také původně začalo jako spolupráce mezi národními orgány a poté se to vyvinulo v tu evropskou, ten evropský eh, bankovní dozor, který dnešní době již existuje. Takže já si myslím, že možná v oblasti dozoru na trhu bychom mohli něco podobného vytvořit také. Dále si myslím, že Evropská unie by tady měla být ještě mnohem aktivnější než dosud na mezinárodní scéně, mezinárodní spolupráci, takže tady můžeme pohovořit i o tom, jak posílit svoji roli na globálním úrovni. Protože pokud budeme schopni se lépe vyrovnat se zdroji problematických výrobků, tak to samozřejmě také pomůže. Bylo by jistě dobré, abychom mohli i v této oblasti něco udělat. Informace, to, jsou, to je vždycky užitečný nástroj Já tady ještě odkážu na postoj parlamentu v minulosti, když jsme hovořili o tom, že doufáme, že bude možné vytvořit informační databázy k bezpečnosti výrobků, včetně nějaké platformy pro stížnosti a reklamace, kde by tedy i jednotliví občané, jednotlivci mohli být aktivnější, pokud jde o dozor, o bezpečnost výrobků a kde by mohli tedy uplatnit svá práva a něco aktivně učinit. Dále už se potom dostáváme k těm náročnějším a možná i citlivějším oblastem v tom návrhu. Já si myslím, že bychom měli také pokročit dále, pokud jde o eh, zlepšení vysledovatelnosti výrobku. Pokud bude politická vůle, tak já bych skutečně byla ráda, abychom se podívali na různé typy auditních kontrolních mechanismů, které by eh, bychom mohli využít a které by mohly zlepšit nákladovou efektivitu stávajících nástrojů. Ráda bych eh, viděla situaci, kde by i vlastně výrobci se podíleli nějakým dílem na těch nákladech, které vznikají na dozor nad trhem, protože velice často je tato spolupráce s přímo s výrobci velice užitečná a nákladově efektivní. A z hlediska ochrany spotřebitelů obvykle bývá taková spolupráce velice dobrá, takže možná by mohly existovat cesty, jak něco takového eh, zavést. Minimálně bychom se tím mohli zabývat v budoucnu, pokud bude eh, politická vůle. Těším se na výbornou spolupráci s mojí spoluspravodajkou, která se bude zabývat oblastí bezpečnosti výrobků. Také samozřejmě spoléhám na stínové zpravodaje a těším se na jejich rady a příspěvky k mé práci. Merci. Děkuji. A nyní mi dovolte, abych dala slovo stínovým zpravodajům. Na prvním místě je to Kristel Šaldemoza. Děkuji. Chcete, abych hovořila o dozoru nad trhem, anebo obecně, abych pohovořila. Co chci? Dobře, dobře, já tady pohovořím objem, o obou částech toho balíčku. Dobře, děkuji, byla jsem jen trošku zmatená. Chtěla bych na začátek také poděkovat komisi za tento návrh, respektive tyto dva návrhy. Jsem velice ráda, že tolik prvků z naší vlastní zprávy parlamentní se odrazilo v tomto návrhu. To je samozřejmě dobrá zpráva. Já jsem byla zpravodajkou parlamentu v roce 2011 právě k tomuto tématu a také jsem byla zpravodajkou k uh, rozhodnutí 789 před několika lety, které se také zabývalo touto záležitostí. Takže skutečně je to důkaz toho, že velice dobře se nám daří spolupracovat, abychom vytvořili dobrou situaci v oblasti bezpečnosti výrobků a také, abychom vytvořili stejné rovné podmínky pro všechny na, v Evropské unii. Já si myslím, že je dobře, že nám teď vznikne tento právní rámec, společný právní rámec. A jsem také ráda, že všechny požadavky, které se týkají dozoru nad trhem, budou v jednom nařízení. Myslím si, že to pomůže jak členským státům, tak podnikům. Také jsem velice ráda, že tam je jasné sladění s rozhodnutím, protože opět to povede k tomu, že budou existovat jasné, jasná odpovědnost, jasné povinnosti pro hospodářské subjekty, pro trh. A důležité je říci, že nejenom výrobci mají odpovědnost za bezpečnost výrobků na vnitřním trhu, ale také, že dovozci a distributoři mají důležitou roli. Ano, také maloobchodníci, jak říká tady kolegyně. Skutečně toto je také nesmírně důležité. Obecně tedy jsem spokojená, ale samozřejmě, že nejsem spokojená úplně stoprocentně. Je tam ještě prostor pro jisté zlepšení a já doufám, že ostatní kolegyně a kolegové ve výboru se mnou v tomto budou souhlasit. Pokud jde o bezpečnost výrobku, o nařízení o bezpečnost výrobků, tak zaprvé si myslím, že možná bychom měli vymyslet nějakou vhodnou zkratku, abychom to nemuseli celou dobu říkat takto dlouze. Ale já si myslím, že tady je určitě třeba odkázat na eh, i v tomto nařízení nějaký odkaz na zranitelné skupiny spotřebitelů, na ochranu dětí. Možná bychom tam mohli pohovořit i o požadavcích na bezpečné výrobky. Já souhlasím s tím, že je dobré mít předpoklad bezpečnosti při uvádění výrobku na trh, ale možná bychom tam mohli více pohovořit o odpovědnosti výrobců, aby tady jak si tu bezpečnost zabudovali už do samotného návrhu konstrukce výrobků. Takže toto je věc, kterou bychom mohli posílit v tomto návrhu. Dále si myslím, že je tady otázka tady označení původu tedy to takzvané made in, o tom asi budeme tady bouřlivě hovořit na našem výboru. A podle mého názoru jde skutečně o zásadní otázku vysledovatelnosti. Toto právě buduje důvěru na trhu. Pokud mají tedy spotřebitelé věřit, že výrobky jsou bezpečné, že je bude možné vysledovat jejich původ, pokud se něco pokazí. To znamená, vysledovatelnost podle mého názoru je třeba posílit mnohem více ještě než ty ostatní aspekty. Tak já si myslím, pokud jde o neharmonizované výrobky, že ano, situace už se do jisté míry zlepšila, protože máme normalizační nařízení, které jsme schválili, ale není pochyb o tom, že máme normalizační systém, komise na to také upozorňuje ve svém návrhu. To je pravda, ale já si myslím, že abychom, aby nám fungoval ten normalizační systém dobře, tak potřebujeme ještě další nástroj. Myslím si, že potřebujeme nějakou takovou společnou databázi na úrovni EU, která by nám poskytovala informace o tom, jestli existují problémy s nějakými skupinami výrobků. A potom pro komisi, členské státy i parlament bude snadnější žádat třeba o mandát, který by se týkal konkrétních skupin výrobků nebo konkrétních výrobků. Aby nám tady tento normalizační systém dobře fungoval, myslím si, že bychom měli skutečně se snažit vytvořit nějakou takovou společnou evropskou databázi. Jak to konkrétně provedeme, to si nejsem jistá. Možná by to mohlo spadat do nařízení o dozoru nad trhem nebo do té bezpečnosti výrobků. Vím, že také se pracuje na studii dopadů. Nicméně já si myslím, že je zásadní, aby toto šlo ruku v ruce. Abychom měli skutečně k dispozici veškeré nástroje pro to, abychom případně se mohli vyžádat mandát ke konkrétní skupině výroku. Ještě jedna věc z mé strany. Myslím si, že stále se máme co učit od Spojených států. Konkrétně ze situace tedy bezpečnosti výroku. Oni mají systém testování a kontrol pro výrobky třetích stran. Já myslím, že bychom možná mohli uvážit, jestli něco takového zavést také, nebo minimálně bychom mohli pohovořit o stávajících zkušenostech ze Spojených států. V této oblasti myslím si, že je tady skutečně třeba posílit transatlantický dialog v těchto otázkách. Poslední věc z mé strany, možná je to také otázka dozoru nad trhem, ale myslím si, že je třeba ještě více projednat označení CE. Označení CE musí být na všech výrobcích, ale spotřebitele to mate. Protože spotřebitelé jsou toho názoru, že jakmile je na produktu značka CE, tak byl testován. Ale my jsme zjistili, že tady nejenom, že se tyto spotřeby, eh, tyto výrobky, pardon, netestují, ale možná se ani nekontrolují v celé řadě případů. Já neříkám, že bychom měli přímo ten systém nějakým zásadním způsobem měnit, ale Možná bychom měli tu, to označení CE eh, uvádět ne přímo na výrobku, ale třeba v dokumentech, které ten výrobek doprovázejí. Já se tady snažím otevřít znovu tedy tuto diskusi a chci zjistit, jestli si myslíte, že bychom měli tady něco v této oblasti udělat nebo ne. V každém případě ale si myslím, že tento důležitý balíček nám pomůže skutečně učinit něco dobrého pro vnitřní trh. Že budeme díky němu moci využít více potenciál vnitřního trhu, protože tímto vytvoříme lepší, bezpečnější vnitřní trh a také spravedlivější rovné podmínky pro všechny. Takže ještě jednou děkuji za tyto návrhy a těším se na diskusi a spolupráci se spoluspravodajkou a s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Merci, Christelle. Děkuji, Kristel, za tyto velmi zajímavé argumenty. Jenom několika slov, já si myslím, že ty jsi velmi dobře upozornila na důležitost eh, formy a obsahu pro týkající se známky CE. Takže já si myslím, že teď bychom mohli dát slovo panu Baltesarovi a potom eh, panu Busovi. Děkuji, eh, paní předsedající. Myslím, že eh, volba nařízení je velmi moudrá, protože Díky tomu je regulace toho sektoru mnohem vhodnější a snažší. Myslím, že se lépe eh, používají ta pravidla v praxi a také se tím zajistí konsistentní systém řízení a jednotné řízení, protože to pomůže také podnikům. všechna ta nařízení vedla k fragmentaci, k tomu, že to je komplikované pro podniky a jsou tady také určitá, určité mezery a to všechno sebou nese náklady pro soukromý sektor. V podstatě došlo k negativnímu dopadu na celkovou konkurenceschopnost a fungování vnitřního trhu. Myslím, že ten současný návrh představuje výrazné zlepšení, zejména co se týče přeshraniční eh, spolupráce. A to je důležité také při eh, dovozu a při zadávání veřejných eh, zakázek. Dozor nad trhem eh, eh, není jenom eh, o bezpečnosti, ale je také o ochraně veřejného zájmu. A jde o také podrobnější výměnu informací mezi orgány, které mají dozor nad trhem na starosti. Určitě dojde ke zlepšení. Máme již systém RAPEX, což je velice efektivní mechanismus notifikace, který mm, i detailně přenáší informace. My potřebujeme tedy lepší propojení, tak abychom eh, synchronizovali ty jednotlivé vstupy do systému. Je velice pozitivní, že se i zde definují procedury a společné, společná kritéria pro vyhodnocování rizik, ať jde o průmyslové výrobky či tzv. spotřební výrobky spotřební výrobky. I souhlasím s tou povinností, kterou budou mít členské státy, že budou muset mít programy dohledu, eh, obecné eh, programy i specifické podle jednotlivých sektorů. A také je velice vhodné, abychom zajistili jednotnost postupu a tak, aby postupy dohledu byly definovány eh, takovým chronologickým způsobem a podle mého soudu to je velice pozitivní věc. Já myslím, že by bylo možné i ještě vylepšit návrh. Zde proto já eh, eh, i eh, budu požadovat, abychom i ještě, aby komise nám poskytla další kompletnější informace. Je třeba i ty požadavky na bezpečnost, eh, ty požadavky na jasnost i samozřejmě kompenzovat těmi požadavky zjednodušení. Nelze si představit, že podniky zde potom budou muset si najímat nějaké experty na to. Ne, je třeba zjednodušovat normativní rámec, protože o to více budeme pomáhat podnikům, poněvadž byrokracie větší, větší a byrokracie a administrativa, to pro podniky znamená ve finále náklady. A proto my souhlasíme s tím, že na jedné straně je třeba větší bezpečnost pro spotřebitele, ano, že je třeba, abychom měli eh, abychom koherentněji, tedy systematičtěji eh, chránili tuto bezpečnost eh, v Evropské unii eh, i mm, vůči tomu, co přichází tedy ze třetích zemí, ale nemůžeme tím, nemohou tím vznikat další náklady navíc pro podniky. A zde dohled nad trhem, to je Mm, e, něco, co by mělo především zajistit větší efektivitu těch orgánů. Mm, to mm, e, orgány tedy musí mít ale nezbytné kompetence, musí být dobře profesně vybaveny, moderní, moderní technické i lidské e, vybavení, personální vybavení a je třeba, aby tedy takto plnili tu svoji funkci. Dále i Eh, eh, samozřejmě ty, eh, zde máme povinnost chránit spotřebitele, což především se opírá o to, že musíme mít možnost vysledovat výrobky země původu. To je přece elementární věc. Spotřebitel musí vědět, že musí vědět o tom, co si kupuje, odkud to je a jaká je kvalita. E, tohoto výrobku a jakou cestu ušel takový výrobek, tak abychom se vyhnuli nezákonným, ob, nekalým obchodním praktikám, které zatím existují ve velké míře. Dále, pokud jde o vztah mezi e, náklady, efektivitou a trasabilitou, vysledovatelností, tak já zde si přeji, abychom našli lepší řešení především pro malé střední podniky a samozřejmě není možné asi vyloučit eh, z obecné právní úpravy, s tím zcela souhlasím. Ano, ale pro malé střední podniky samozřejmě nemůžeme vytvářet nějaké derogace, výjimky, to je pravda, s tím souhlasím, ale je třeba i zvážit eh, specifické rysy těchto malých středních podniků a pro mě tedy tento návrh je velice dobrý, jde dobrým směrem, i když lze ho vylepšovat a to bude určitě náš úkol a budeme to dělat v konstruktivním duchu. Děkuji, pane předsedo. Paholi. Děkuji. A nyní má slovo pan Kristian Busoj. Děkuji, paní předsedající. Já bych si dovolil eh, jenom několik poznámek k dozoru nad, trhu, nad trhem a potom budu mít eh, několik eh, otázek jménem svého kolegy pana Kolicmana týkající se bezpečnosti výrobku, ale udělám to v angličtině, pokud vám to nebude vadit, paní předsedající. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval Evropské komisi za to, že nám popsala hlavní body hodnocení dopadu. Myslím, že teď je eh, pro nás mnohem jasnější, jaké jsou záměry a jaký je základ těchto dvou návrhů. Dozor nad trhem, to je naprosto základní věc pro efektivní politiku ochrany spotřebitelů a chtěl bych jenom připomenout, že směrnice o obecné ochraně spotřebitelů a o systému dozoru nad trhem byla jedna z priorit eh, Single Market Act. O tom jsme hodně diskutovali, podpořili jsme to tady na tomto výboru a obecně celý parlament to podpořil. A já bych chtěl proto velmi přivítat eh, ten současný návrh a jak už jsem eh, říkal, chtěl bych nejprve říci něco k eh, tomu dozoru nad trhem, k tomu jsem stínovým zpravodajem za ALDE. Myslím, že důležité bude vyjasnit pravidla pro hospodářské subjekty, tak aby nemuseli hledat ta pravidla v několika různých eh, legislativních strych, ale pouze v jednom, aby věděli vždycky, jaká pravidla se na ně vztahují. Takže je důležité, abychom tady sloučili všechny různé sektorové nástroje, tu obecnou směrnici a také směrnici 765 o dozoru nad trhem. Myslím, že obecně ten návrh komise je rozumný, ten jeho obecný přístup můžeme podpořit. Samozřejmě se musíme na podrobnosti, abychom se ujistili o tom, že orgány, které to budou mít na starosti, mají dostatek prostředků na to, aby mohli zabránit vstupu nebezpečných nebo nevyhovujících výrobků na náš trh a případně mohli odstranit. Zejména kontrola dovozu je velmi důležitá, protože podle statistických údajů sem vstupuje velké množství nebezpečných výrobků ze třetích zemí, bohužel. Zabránit eh, vstupu těchto výrobků eh, by bylo nákladově nejefektivnější a nejlepší eh, z pohledu ochrany spotřebitele. Nová pravidla o dozoru by měla také zajistit právní jistotu, na to jak pro hospodářské subjekty, tak pro orgány dozoru. Tato pravidla by teda měla být, eh, tedy měla být eh, popsána co nejasněji a nejsrozumitelněji. Do toho by ty orgány měly správné nástroje, které by jim umožnily eh, řádně dělat svou práci a také je potřeba vyhnout se zbytečným administrativním břemenům. To je velmi důležitý princip, jak víte, pro ALDE. Jde to, aby systém byl efektivní, aby zajistil bezpečnost spotřebitelů. E, jak už jsem říkal, e, musíme se také vyhnout e, břemenům. Dále musí mít hospodářské subjekty potřebu mít všechno, veškerou dokumentaci, kterou musí potom poskytnout. E, Orgánů má to v jazyce, který pro ně bude srozumitelný. Já chápu, že ty orgány musí mít přístup k veškeré dokumentaci, tak si nemyslím, že je nutné vytvářet povinnost pro všechny podniky, aby překládali eh, tu dokumentaci do eh, mnoha jazyků. Já si myslím, že eh, by mělo stačit, aby ta dokumentace byla v angličtině, Myslím si, že bychom měli vytvářet další povinnost, která by sebou nesla eh, velké náklady, zejména pro malé podniky. Aby ten eh, systém dozoru byl co nejefektivnější, musí mít také nějakou platformu pro komunikaci mezi orgány a pro relevantní zainteresované strany. A proto velmi vítám ten návrh vytvoření fóra pro dozor na kterém se budou podílet eh, experti, eh, soukromý sektor a tak dále. Myslím, že bychom to mohli posílit také tím, že bychom tu účast udělali povinnou. A teď mi dovolte, abych jménem svého kolegy Kreutzmana položil tři otázky zástupci komise. Jednak se to týká bezpečnosti a hodnocení dopadů. V tom hodnocení dopadů komise říká, že problém s dozorem je v tom, že jednotný trh je eh, eh, roztříštěný, ale ten hlavní problém eh, tam chybí v té analýze. Je to nedostatek zdrojů, které by měly mít orgány na, pro dozor nad trhem v některých členských státech. Jak to bude komise řešit, že některé z těch orgánů nemají dostatek prostředků na to, aby efektivně vykonávali dozor? Mohla by komise podpořit ty členské státy, které to potřebují, prostředky z evropského rozpočtu nebo prostřednictvím strukturálních fondů? Druhá otázka se týká trhu, eh, obchodování na internetu. Můj kolega toho názoru, že to narůstá na důležitosti, že dochází k nárůstu internetového obchodu. Také je tady celá řada ekonomických subjektů, které tento systém provozují a které vlastně umožňují přístup k nebezpečným výrobkům ze třetích zemí. A ty by potom měly mít například povinnost vymazat e, údaje o těchto výrobcích a poskytnout je e, orgánům. Chci zeptat, proč komise nevytváří pravidla pro eh, produkty, které, se kterými se obchoduje na internetu. A poslední poznámka se týká povinného označování všech výrobků. To je důležitá otázka, eh, na kterou pozornili i kolegové přede mnou. Pan Kreutzmann říká, že eh, označení země původu nemá žádný dopad, protože vlastně to říká nic o kvalitě výrobku a vysledovatelnost je už zajištěna jiným způsobem, označením produktu na obalu. Vysledovatelnost je velmi důležitá, s tím souhlasím, ale já si myslím, že ta již je dobře upravena možná bychom mohli eh, tady podpořit, co už navrhla Evropská komise v tomto směru. Měli bychom se komise zeptat, proč v tom návrhu, proč u toho návrhu nebylo uvedeno eh, hodnocení dopadu a proč Komise to odůvodňuje to označení původu bezpečnosti vzhledem k tomu, že to není dostatečně rozpracováno v hodnocení dopadu. Děkuji a těším se na to, že budeme na této otázce dále pracovat, vzhledem tomu, že eh, Evropská komise předložila u dozoru nad trhem výborný návrh. Děkuji, Kristiane. A teď za zelené má slovo a jde. Já jsem eh, stínovou zpravodajkou pro obě tyto zprávy, což mi trošku zjednodušuje práci, takže eh, eh, se můžu vyjádřit k oběma. Mám pocit, že potom eh, vysvětlení o obou zpravodajek a všech těch zpravodajů si myslím, že ta debata bude velmi zajímavá. Je to důležité téma, já se těším na spolupráci s ostatními. Myslím, že se tady dostáváme o krok dál. Chtěla bych velmi poděkovat Evropské komise to, že konečně, konečně předkládá tyto návrhy, protože na čekáme už dlouhá léta, my jsme to požadovali dlouho, paní Šaldemoza. Už na tom pracuje deset let a my jsme teď velmi rádi všichni, že to máme konečně před sebou. Myslím, že si komise položila správné otázky a pokusila se na ně také správně odpovědět chci upozornit na jedno důležité téma, jinak tady už víceméně všechno bylo řečeno. Když se podíváme na čísla komise a uvědomíme si, že čím dál tím více se nakupuje globálně, ale zdroje, vzhledem také k hospodářské krizi a vzhledem k těm velkým výzvám, ty prostředky tedy nejsou přiměřené, které se vydávají eh, ve členských státech a kontroluje se méně než 1% objemu výrobku, tak si myslím, že to je obrovský problém. A také problém s konkurencí. Není to jenom problém eh, s ochranou spotřebitelů, ale je to také problém s tím, jak eh, konkurenti vzájemně mezi sebou soutěží a jestli ty podmínky jsou pro ně eh, rovné. My jsme před 14 dny měli schůzku, která zabývala bezpečností zapalovačů. Dokonce i v samotném parlamentu se prodávají výrobky, které neodpovídají bezpečnostním normám. A takže na trh se dostávají eh, také eh, výrobky, které jsou nebezpečné pro děti, které jsme mezi tím zakázali. Čímž eh, vidíme, že ten dozor nad trhem nefunguje tak, jak by měl a tím bychom se rozhodně měli zabývat. Tady jsou souvislosti mezi oběma návrhy. Z toho pohledu, jak je důležité, abychom měli profily rizik a vždycky podle, podle toho profilu abychom také měli nějakou databázi zranění nebo incidentů, které nastaly, abych se přemýšlelo o nějaké certifikaci výrobků, které mají určitý rizikový profil, aby k tomu panovala povinnost výrobců, protože náklady na Eh, dozor nad trhem nemůže nést jenom veřejná moc, ale musí se na tom podílet i ostatní a proto bychom se měli zamyslet nad tím, jak bychom do těch nákladů zapojit jak výrobce, tak malo obchod. Eh, certifikace ze třetí strany je důležitá věc, už jsme o tom diskutovali v rámci směrnice o hračkách, také v rámci Goods Package a proto eh, bychom se také měli zamyslet nad srovnáním, jak tento systém funguje ve Spojených státech. Já si myslím, že tam se to používá velmi konsistentně. A už se to takto opravilo také u těch hraček, a proto bychom to možná měli stáhnout i tady eh, eh, na tyto věci, zejména na výroky, které jsou velmi eh, riskantní. Na rozdíl od předřečníka jsem toho názoru, že ten systém označení původu je dobrý, aby měl by hrát svou roli, protože Eh, to patří k listodomatnosti, také to patří k dobré soutěži, aby to nebyla jenom překážka pro výrobce, ale také pro, aby to byla také jakási pomoc. Zajišťujeme tím rovnou soutěž a potom se chci ještě připojit k jedné otázce, nebo chci připojit jednu otázku. Eh, už se na to ptala také paní Šaldemoza. Eh, je to určeno komisi. Proč z obou těchto návrhů komise vyškrtla eh, zásadu předběžné opatrnosti. Myslím, že jsme o tom diskutovali u hraček. Potom eh, komise eh, se stavěla proti tomu, ale my jsme to nakonec prosadili většinou v parlamentu. Když to teď vyškrtneme u obou těchto nařízení, tak si myslím, že tím ten celý systém podkopáme a oslabíme. Proto mě zajímalo, jaké důvody komise měla pro vyškrtnutí zásady předběžné opatrnosti. To je výborná otázka. A teď má slovo pan Fox. Děkuji, paní předsedající. Já bych asi na úvod chtěl poděkovat komisi za prezentaci. Chci říci, že i já vítám eh, eh, záměry této, tohoto balíčku, jde o zajištění bezpečnosti spotřebitelů, přeshraniční eh, dozor eh, nad trhem z výrobky. Co se týče toho dozoru, k tomu mám následující poznámky. Podporuji přístup, eh, obecný přístup v tomto návrhu, zajišťuje lepší jasnost pro provozovatele a lepší hodnocení rizik a proporcionalitu. Řada těch ustanovení že existuje podobné formě v ostatních nástrojích, v některých případech se teď eh, rozšiřuje eh, působnost, což by mělo zlepšit bezpečnost eh, výrobku. Nicméně tady je celá řada návrhů, o který bychom rádi by se měli větší jasnost, zejména to je možnost, aby orgány pro dozor mohly si účtovat poplatky, potom jde o referenční laboratoře a argumenty komise a potom, jak sebe nakládat s nevyhovujícími výrobky. Myslím, že potřeba, aby ty podrobnosti byly v pořádku, abychom zajistili dobrý systém dodržování pravidel na základě hodnocení rizik. Myslím si, že je důležité eh, najít správnou rovnováhu mezi flexibilitou pro české státy a koordinační roli pro Evropskou unii. Co se týče bezpečnosti potřebních výrobků, tady mám určité eh, pochybnosti. GPSD již je platná a představuje to velké břemeno pro podniky. E, je to velké břemeno hlavně pro malé a středně velké podniky. Já chápu, že malé a středně velké podniky nemůžeme vyjmout z pravidel pro ochranu spotřebitelů, ale dělám se trochu starosti s tím, že v tom novém návrhu se zvyšuje to břemeno pro malé a středně velké podniky ještě více. Když jsem slyšel zástupce komise říkat, že chtějí poskytnout eh, pokyny podnikům pro to, jak mají zajistit soulad. Eh, a já si nemyslím, že eh, ty malé středně velké podniky to potěší. Vždycky, když slyší ta slova, ta slova já jsem tady, já jsem úředníkem a chci vám pomoci, tak to je děsí. Také bych se chtěl vyjádřit k otázce testování třetími stranám. Já si nemyslím, že to představuje nějakou přenou hodnotu. Dále si myslím, že označení původu jde proti těm předchozím eh, normám a trošku se tím utlumuje naměření na bezpečnost. Eh, ale souhlasím s paní Rila, že bychom měli zlepšit eh, vysledovatelnost. A nakonec si myslím, že bychom měli jasně definovat rozšíření působnosti Eh, dopad těchto návrhů na podniky, na členské státy by měly být správně analyzovány a vyhodnoceny, tak abychom nepodkopali jednotný trh, abychom nevytvářeli právní nejistotu, abychom eh, nezatěžovali malobchod tím, že by eh, mátli spotřebitele. Já chápu, že se těžko hodnotí náklady a výhody takto široce aplikované opatření, ale i tak si myslím, že by se to měla pokusit. Určité aspekty sebou ponesou nové náklady pro hospodářské subjekty, ty tady vyhodnoceny nebyly, zejména jde o ustanovení o označování původu a o dokumentaci, o té povinnosti bez um, dokumentaci, myslím, že tady by se to mělo kvantifikovat. Dále potřebujeme mít hodnocení dopadu rozšíření působnosti tím, že se bude poskytovat i služba, tak abychom věděli, kde se ty náklady vyskytnout a musíme je měřit eh, eh, s tím přínosem, abychom tím nezatěžovali dále podniky. Děkuji vám, paní předsedající. Merci, monsieur. Děkuji, pane Foxy. A nyní Sergio Cofferati, Andrea Schwarz. Takže nejprve Sergio. Děkuji. Zde eh, z diskuze eh, vyplynulo mnoho aspektů, které si zaslouží ještě hlubší diskuzi. A určitě k tomu ještě bude příležitost. A eh, dovolte, abych pouze tedy se zaměřil na uh, obecné aspekty návrhu. Zde důvody, které jsme slyšeli od komise, proč předkládá tento návrh nařízení, s tím lze než souhlasit. A ani já nemám principiální námitky. Ale pokud chceme garantovat bezpečnost výrobku, tak zde máme dvě oblasti, kde je nutné jednat. První, ta se týká norem Ehm, tedy předpisů pro podniky, žádný z nich nebude vyloučen, protože bezpečnost musí být zaručena, ať je něco vyrobeno malým či velkým podnikem a potom, eh, poté je třeba nalézt způsoby, jak eh, tedy zmírnit případně náklady pro ty nejslabší subjekty ve výrobě, ale nikoho nelze vylučovat, eh, výmout. Na druhé straně ale společně Eh, s těmi komplikovanými důsledky předpisů, které se týkají podniků, tak je třeba se podívat na to z pohledu kontrol. Zde jsou určité úkoly, kontrolní úkoly, které budou provádět příslušné orgány, tedy to je mm, téma, které návrh řeší, ale pořád ještě je to takové dost slabé místo. Bezpečnost musí být zaručená Eh, eh, na jedné straně eh, přes povinnosti výrobců a na druhé straně prostřednictvím i Eh, znalostí, vědomostí spotřebitelů. Spotřebitelé musí být informováni dobře a nejenom, že eh, si budou info, eh, informovaně vybírat, ale budou chtít po podnicích, aby jim poskytovali to či ono. A proto ta vysledovatelnost výrobku je velice důležitá a proto identifikace původu je velice důležitá. Tato kapitola, ta, která se týká spotřebitele a možnosti, aby spotřebitelé Eh, měli určité informace, znalosti, aby si mohli vědomě s veškerými informacemi eh, vybírat, tak to je třeba ještě posílit, podle mě. A mm, zde i eh, zde máme určité povinnosti výrobců, ano. A Potom i zde chceme dávat větší možnost volby spotřebitele, protože bude více informován. Ale díky tomu eh, bychom mohli eh, zvyšovat tlak na výrobce a tak, aby skutečně se chovali tak, jak mají. A zde je třeba brát do úvahy aspekt sankcí také, tedy i e, sankce pro výrobce, ale to je důležité, sice ano, ale na druhé straně je třeba dát i nástroje spotřebitelům, aby mohli pozitivně ovlivňovat výrobce. Zde mm, tento předpis bere do úvahy sice tyto dvě oblasti, ale podle mě ta oblast, která se týká spotřebitelů, zatím ještě to podceněno, poddimenzováno. Určitě bude příležitost to vylepšit v rámci diskuze. A aspoň doufám, tak abychom mm, dali jim větší váhu spotřebitelům, tak jak si zaslouží, tak aby ten výsledek, mm, který na eh, komise chce eh, realizovat, tak se kterým souhlasíme, aby byl splněn. Děkuji, Sergio Andrasi. Děkuji. Předtím, než zajdeme do technických podrobností, tak bych chtěl na úvod říci, že z mého pohledu je cíl této úpravy v tom, že musíme nabídnout eh, spotřebitelům cenově příznivé a bezpečné výrobky. Tuto nabídku musíme udržet a tam, kde to není, tak se o to musíme nejp, eh, zejména pokusit. Eh, Chci poděkovat komisi za to, že tento cíl mm, zohledňuje, má to na paměti, snaží se tomu přiblížit a myslím, že i ostatní kolegové to takto vidí. I také ale potřeba říci, že ta úprava musí být eh, méně byrokratická a praktická. Musíme nalézt správnou rovnováhu mezi různými aspekty a proto si myslím, že zavedení principu předběžné opatrnosti u všech produktových skupin jak to požadovala paní Šeldemoza, za nebezpečné, protože si myslím, že tady bychom tím vychylili tu Eh, rovnováhu mezi bezpečností a trhem. Dále si myslím, a o tom mluvila paní Rüle, že bychom měli požadovat, aby efektivně fungovala spolupráce mezi orgány dozoru a celními orgány, tak aby volný pohyb zboží eh, odpovídal těm globálním eh, požadavkům. Tady je ještě důležité učinit několik důležitých kroků a zejména by je měly podniknout české státy. Mám dvě otázky na komisi, které bych chtěl položit ještě v tomto raném stádiu. Je to 11.3 a 11.5. Jde o bezpečnost. V tom návrhu se říká, že prodejce, pokud má podezření, že to neodpovídá normám, tak zastaví nebo stáhne z trhu a upozorní orgány, to je v odstavci 3, a měl by udělat eh, opravná opatření. Já bych byl rád, kdyby nám komise nám popsala ten vztah eh, mezi odstavcem 3 a odstavcem 5, protože by to nemělo vést k tomu, aby museli být přeskoumávány všechny výrobky, to by Eh, byl obrovský problém, zejména ve velkou obchodu, kde mm, mm, jsou ty výrobky masově nebo ve velkých objemech balené, kolikrát ve stavnictví jdou přímo na stavbu, aby to, bylo, aby to tedy mm, probíhalo pouze v těch případech, pokud to jsou eh, jasně identifikovatelné výrobky, pokud jich je velký počet. Protože to množství, které by se tak muselo kontrolovat, je obrovské a tato povinnost by se neměla přenášet na soukromé subjekty. Aspoň ne tak, jak je to tady uvedeno u toho článku 11. A dále mám otázku týkající se rozsahu působnosti. U článku 2 odstavce 3 je celá řada eh, vynětí a eh, těch směrnic a nařízení, které jsou vyňaty z oblasti působnosti, no, to nařízení určitě proto existují dobré důvody. Já se jenom ptám, proč tady nejsou uvedeny všechny směrnice, které e, přispívají k harmonizaci výrobku a pravidel na trhu v Evropě. Asi jsou to bezpečnostní aspekty. Pokud e, už to tady platí, tak se ptám, proč eh, se tady všechny neobjevují, protože potom by tento balíček platil jenom pro ty neharmonizované sektory a to jsou všechny otázky a byl bych rád, by na ně komise dokázal odpovědět. Merci. Ma- Děkuji. Maria požádala o slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dnes dopoledne, když jsem poslouchala eh, kolegy a otázky, které si kladou, tak já eh, musím zde připomenout jednu věc. Zde hovoříme o podmínkách, Eh, dohledu nad trhem bezpečnosti výrobku, Ale eh, já jakožto poslankyně eh, musím i mít na paměti bezpečnost práce. Zde já především chci připomenout těch asi 700 zaměstnanců, kteří zemřeli v textilní fabrice v Bangladeši. Jsou to e, v podstatě e, zaměstnanci, kteří jsou otroci, kteří vyrábí výrobky pro Evropu, textilní výrobky, oděvy. A jak můžeme hovořit i o bezpečnosti těchto výrobků? bez toho, aniž bychom se nepodívali na bez, bezpečnost, co je pro mě zásadní, aspoň pro mě je to zásadní, tedy bezpečnost na, na pracovišti. Je třeba jít za tento rámec. My jsme slyšeli od zástupce DG Sanko, který hovořil o sítích globaliz- o výzvách, pardon, výzvách globalizace, ale nemůžeme zapomínat, že i e, lidé mají svá práva a zaměstnanci pracující mají svá prácha, práva. Jsou to pracující, kteří pracují za 30 euro měsíčně v otrockých podmínkách. A pokud bychom měli to tam, pokud bychom byli schopni to tam zahrnout, ano, hovořit o tom, že všichni mají právo pracovat v důstojných podmínkách. Děkuji. Ano, děkuji, děkuji, Mario, za to připomínku, ano, to skutečně nám všem leží na srdci. To je spíše eh, pro výbor EMPL, pro eh, zaměstnanost a sociální věci. A než dám slovo zpravodajům, tak dám slovo ještě komisi, protože na komisi zde padlo několik velice konkrétních otázek. Tak prosím, komise. Uh Thank you. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže zde jsme slyšeli celou řadu připomínek a otázek, což vítáme. A my se pokusíme je nějak tedy se skupit dohromady, protože to je v podstatě často takový balíček, skupina otázek. Tak zde jsme slyšeli několik poznámek o tom, že i ten e, tedy obezřetnostní princip by měl být principem dohledu nad trhem e, nad spotřebitelskými výrobky. To je univerzální princip, je zakotven ve smlouvě. A jako takový tedy se bude aplikovat automaticky. V návrzích e, o dohledu nad trhem vidíme dva konkrétní Mm, články, v podstatě, kde přesně se tento obezřetnostní princip aplikuje v případě vznikajícího rizika eh, nebo v případě, že by mohlo vzniknout riziko, takže zde komise může přijmout nezbytná opatření a právě zde budeme aplikovat ten obezřetnostní princip v praxi, v terénu. A takže podle nás není nutné tedy sem přidávat takovéto ustanovení do tohoto návrhu, poněvadž to, tento princip již máme. Není třeba ho explicitně zmiňovat. Řada členů výboru také i přednesla velice cené eh, poznámky na, na adresu toho, že ty orgány dohledu musí být řádně personálně a materiálně vybaveny. S tím souhlasíme. My vynakládáme hodně peněz na různé eh, programy pro spotřebitele, celní programy, tak, aby orgány dohledu mohly řádně fungovat, ale nemůžeme čekat zázraky. Snažíme se jim pomáhat a také i zvýšit jejich efektivitu, třeba tím, že jim dáme k dispozici různé databáze, máme RAPEX, ale také i ICS SMS databázy, kde e, orgány si mohou vyměňovat informace a mm, efektivněji pak působit v terénu. Pokud jde o elektronické obchodování, zde naše linie je velice jednoduchá veškeré výrobky, které se prodávají na evropském trhu, tak musí eh, eh, respektovat naše bezpečnostní pravidla. Tím to končí. Ať je to eh, výrobek, který se prodává v kamenném obchodě, přes e-mail, přes telefon, přes internet, všechny výrobky musí respektovat evropskou legislativu bez výjimek. A nařízení o dohledu na trhem se snaží to objasňovat, vyjasňovat, protože bezpečnost e, spotřebitele, to je něco, e, e, co je neodiskutovatelné. Ale velkým problémem je objem těch výrobků, poněvadž ono je snaží prověřit jeden, tedy plný kontejner výrobků, protože vezmete jeden vzorek pouze a ten zkontrolujete a je pravděpodobnost, že když vezmete tedy i jeden vzorek z velkého kontejneru, tak eh, tam se to snáze kontroluje. Ale problém je, když se sem ty výrobky dostávají v malých dávkách, v malých balících. Tam je těžké kontrolovat všechny ty balíky. A tak, abychom zajistili, že tyto všechny výrobky, které se sem takto dostanou, jsou bezpečné. O to musíme ještě jednat a určitě O tom se již jedná několik let, především s celními orgány. Jedna věc, o které jsme tady teď nemluvili, je dokument, který se nazývá eh, několikaletý víceletý plán pro dohled nad trhem, kde je eh, eh, kde jsou právě obsaženy ty kroky, které musí podniknout příslušné orgány. Zde my bychom měli vzdát hold také i národním orgánům dohledu, které pracují velice tvrdě, často za obtížných okolností a pracují výborně. Na to nesmíme zapomínat. Co bychom měli udělat, je pomoci jim. A právě o to se pokoušíme v tomto víceletém plánu pomáhat eh, našim orgánům v jejich činnosti. Jež dám, než dám slovo kolegyni, tak eh, také i bych chtěl zareagovat eh, na tedy hm, označování ES, ano, to je to, co má e, usnadnit dohled nad trhem. Kdybychom to dali pryč z obalu, tuto značku ES, tak by to v podstatě i zpomalilo ten dohled a i ten dohled by byl potom e, těžší, protože by museli provádět velice komplikované kontroly technické dokumentace. Takže my si myslíme, že e, určitě zde je schoda s příslušnými orgány, oni nemají e, s tím problém a myslí si, že toto označování ES je pro ně důležité. Určitě pro některé spotřebitele to může být matoucí, proto mm, chceme e, i zahájit specifické osvětové kampaně, máme webovskou stránku, aby e, spotřebitel věděl, co to znamená označení ES. Děkuji, ano. Právní jistota, to tady padlo několikrát a právě o to se, nám, o to se snažíme. Právní jistota je velice důležitá především pro malé střední podniky, které si nemohou dovolit eh, zdlouhavě studovat, eh, která pravidla se na ní vztahují. Také i zde panuje velký konsensus, že by bylo těžké tvrdit eh, a nebo se snažit prosadit, že tyto malé podniky by neměly aplikovat tato pravidla bezpečnosti výrobků, to je jasné. Ale je třeba mít jasno, která pravidla se budou stavovat na které výrobky. A tato myšlenka právě, my jsme e, již e, i, e, jak vyplynulo ze zprávy i z připomínkového řízení, tak se budeme snažit aplikovat maximálně ta pravidla, která již máme pro ty výrobky a chceme, aby všichni výrobci pochopili, že nemusí si potom provádět tedy všechny ty právní analýzy, které konkrétní pravidlo lex specialis se bude vztahovat na konkrétní výrobky. A také i pro malé střední podniky. Nejde pouze o ty pokyny, guidelines, ale eh, myslíme si, že eh, tyto guidelines eh, tak to budou pokyny, instrukce, které vypracujeme společně s malými středními podniky podle jejich potřeb. A tyto guidelines, tyto pokyny určitě pomohou malým středním podnikům a chceme, aby malé střední podniky se zapojily do této přípravy, aby pochopili, jak celý ten balíček bude pro ně fungovat. A abychom tedy do přípravy tohoto zapojili ty dotčené subjekty, kterých se to bude týkat na trhu a e, předpisy, které navrhujeme, mají usnadnit život e, středním malým podnikům. Třeba týká se to případů izolovaných, třeba když máte e, problémy s bezpečností výrobků, třeba určité nedostatky, které sice nejsou, neznamenají obecné riziko, ale mohou ve specifických případech znamenat riziko. Takže chceme, aby malé střední podniky nemusely nahlašovat veškeré izolované případy příslušným orgánům. To nechceme, to již teď je obsaženo ve stávajících pokynech, ale my chceme to teď dát do legislativního návrhu. Další bod. to je možná podpora ze strany komise pro orgány dohledu. Asi, jak, asi víte již, že zde nyní eh, komise poskytuje spolufinancování národním orgánům dohledu eh, pro takzvané společné akce, kdy členské státy se spojí a e, vytvoří společné priority a potom společně i si vyměňují výsledky nejenom tedy mezi těmi participujícími státy, ale v celé síti. A vzájemně se od sebe učí, jak pracovat v oblasti dohledu a jak nejlépe do toho zapojit e, ty e, dotčené subjekty. To i se financuje hodně z, rozpočtu pro spotřebitele, i když máme omezené zdroje a bereme na vědomí eh, vaši, váš požadavek, že bychom měli nalézt více prostředků v komunitárním rozpočtu na takovéto aktivity. A dále ještě myšlenka otázka eh, těch nákladů navíc které by eh, naše návrhy mohly znamenat, třeba pokud jde o označování původu a tak dále. Když jsme se ptali, eh, tedy v tom připomínkovém řízení těch eh, subjektů na trhu a dalších organizací, tak jsme vysvětlovali, že oni vysvětlovali, že ty náklady eh, eh, jsou spojeny s tím, že teď musí prověřovat, pořád kontrolovat, kde mají co aplikovat, eh, na co se vztahuje co, jaký předpis. A pro dovážené výrobky země původu, tak ta musí být přece známá a zde ty pokyny naše jsou velice jasné. Pokud je zde tento požadavek v řadě tedy dovozních států, tak přece to by nemělo znamenat nějaké velké finanční břemeno pro podniky. A především teď evropští výrobci si mohou zvolit, stali uvedou ten evropský členský stát, anebo jenom EU obecně, anebo konkrétní stát. Možná EU, vyrobeno v EU je pro ně jednodušší. Dále, je zde potom otázka osvěty spotřebitele. To je velice důležité. Povědomí. My zde máme dva návrhy. Za prvé, veškerá ta varování, tak ta budou e, k dispozici na webovské stránce e, komise i na stránkách členských států. A potom ten fakt, že i e, budeme zde mít spotřebitelské organizace, které se zapojí e, a do lepšího způsobu, jak informovat spotřebitele o bezpečnosti výrobku, tak e, si myslíme, že i budou schopny radit i orgánům členských států, jaké kroky podniknout. Potom rizikové profily. Opět zde můžeme využít stávající databáze, jak zmínil kolega Rapex ICS SMS databáze a my jsme se zavázali, že eh, zahájíme studii o, jak řekla paní Šaldemoze, studii o hm, tom, jaké možné eh, hm, nehody mohou, dojít, mohou nastat, nebo tedy zranění a podobně my zde máme celou řadu národních kontaktů i na, mezinárodních kontaktů. Eh, víme, že americké orgány mají za to, že to je velice nákladný systém, takže než dále budeme diskutovat o tom, jak toto vytvořit v Evropě, tak bychom chtěli nejprve pochopit, jaké jsou eh, výhody a náklady podobných systémů. kdybyste to mohla trochu zkrátit, protože čas kvapí. Je to v pořádku už? Ano, dobře, velice stručně nyní tedy, velice stručně ještě dám slovo e, našim dvou zpravodajům a e, které nám také připomenou harmonogram. Děkuji, já bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli do diskuze za dobré připomínky. Vidím jasně, že je tady skutečně cesta Eh, jak pokročit dále a těším se na další dobrou spolupráci s komisí a na konstruktivní spolupráci i s vámi všemi. Děkuji. Del? Christel? Děkuji, já řeknu v podstatě to samé. Děkuji vám za všechny připomínky, jsem si jistá, že proběhnou ještě zajímavé rozpravy a eh, jsem si jistá, že dojdeme k dobrému výsledku, především pro spotřebitele vnitřní trocha podniky. Děkuji. Merci. Très brillant. Děkuji velice stručně. Připomínám harmonogram. Máme slyšení 29. května, eh, předklo, předložení zprávy k překladu 11. červen, pozměňovací návrhy, před datum pro pozměňovací návrhy 4. září a O nich budeme jednat 25. 26. září, potom kompromisy 14. 10. a přijetí v IMKU 17. Eh, 10. s tím, že případně na mm, plenárce v březnu 2014. Dobře, takže to je vše, děkuji. A já teď přenechám místo opět panu předsedovi Malkamovi. Eh, so, colleagues, um... Tak, kolegyně a kolegové, pokročíme dále. Chtěl bych ještě jednou mnohokrát poděkovat Bernadette za to, že se ujala předsednické role. A já jsem se té živé diskuse účastnila až úplně na konci, ale samozřejmě se těším na další spolupráci s komisí k těm dvěma tématům. Teď máme jedno jediné hlasování na dnešní dopoledne a jedná se o naše reakce na návrh komise, který se týká datum použito, data použitelnosti celního kodexu společenství. Poprosil bych o ticho v sále a chtěl bych vyzvat zpravodajku paní Legrip, aby nám poskytla nějaké základní informace k tomuto návrhu a samozřejmě pokud se chce vyjádřit někdo další, dostane také slovo a poté přistoupíme k hlasování. Budeme si muset zkontrolovat, kolik nás tu je. Myslím si, že budeme muset ověřit jednou počet přítomných elektronicky. Pokud nemáte své karty, tak se ničeho nebojte, prostě vás přičteme. Chtěl bych přivítat pana Zelenského, který má eh, tuto oblast na starosti v rámci DG Taxud. Pokud se bude chtít vyjádřit, tak samozřejmě také má možnost. Ale nejdříve za všeho dám slovo paní Legreen. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. No. Vážení kolegové, jenom mi dovolte, abych několika slovy zhrnula tuto s velmi krátkou zprávu, kterou budeme hlasovat a která doplnila z jednání, která teď probíhala trilogu o celním kodexu společenství. Tady eh, jsme potřebovali držet jednu hutu, která což bylo 24. června 2013, eh, vstup platnosti modernizovaného celního kodexu, protože ten předchozí text eh, ukončil svou platnost, celé se to protáhlo, eh, protože to bylo zablokované politicky. Během diskuzí na trilogu, na to posledním zasedání 23. 23. dubna, se nám podařilo dosáhnout konečné dohody mezi všemi třemi institucemi A já bych také chtěla z toho titulu poděkovat našemu předsedovi Malkovi Harborovi za to, že se tomu tak intenzivně věnoval, že se zapojil do tohoto jednání, které nakonec vyvrcholilo úspěchem. To bylo eh, velmi dobré zasáhnutí. Nicméně vzhledem eh, k všem vypracování všech těch technických a administrativních eh, náležitostí to ovoce naší dohody by nemohlo být plenárním zasedáním přijato před vypršením té lhůty 24. června. A proto bylo potřeba najít eh, nějaké jiné řešení a odložit eh, účinnost toho nového modernizovaného celního kodexu. Proto jsme eh, komisi požádali, aby nám navrhla legislativní návrh, který by odkládal tu platnost toho nového kodexu. aby tedy ta konsolidace mohla proběhnout. Takže tento návrh teď odkládá vstup eh, v platnost nového celního kodexu na 1. listopadu 2013, což by mělo podechat dostatek času pro všechny ty právníky a experty, aby to vyladili ten eh, závěrečný text. jinak přijetí by mělo proběhnout normálně, doufám eh, seriózně. Jak v radě, tak v parlamentu. My potom eh, bychom to měli eh, závěrečně stvrdit na tomto výboru na konci tohoto měsíce, tedy na konci května, s tím, že plenární zasedání by to mělo přijmout buď ještě před prázdninami, anebo v září. Jde tedy čistě o technickou záležitost, o odložení toho data, abychom eh, to právně eh, pojistili. Nové datum bude 1. listopad 2013 a byla bych velmi ráda, kdybyste mohli bez jakýchkoliv změn odhlasovat eh, tuto zprávu, kterou nám předkládá komise. Takže ještě jednou opakuji, jde skutečně o odložení data. Good, well, thank you. Dobře, děkuji vám mnohokrát. Děkuji také za to, jak jste se zhostila té eh, role. Já jsem vlastně hovořil za vás minule, protože jste tu nebyla. A nevím, jestli se někdo chce vyjádřit, někdo ze stínových zpravodajů nebo pan Zelinský chce něco říct, prosím. Děkuji mnohokrát pane předsedo. Jednoduše chci velice poděkovat tomuto výboru, panu předsedovi a samozřejmě madam Legrip, Chci mnohokrát poděkovat, protože eh, mám velikou radost z té politické dohody, eh, která vznikla v parlamentu i v radě. A to znamená, že teď skutečně jsme sáhli po tom bezpečném řešení, kdy se nám podaří vše přeložit do 22 úředních jazyků, tím posunutím data použitelnosti. Takže ještě jednou děkuji. To technická úprava textu už je téměř u konce. Kolegové se ještě sejdou dnes a zítra dopoledne, takže to bude potom už dál velice jednoduché. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobře, můžeme tedy přejít rovnou k hlasování. Teď můžeme eh, hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Máme pouze jeden jediný bod, o kterém hlasujeme. Ještě chviličku, dobře tady. Můžeme ale eh, tady počítat i zdvižené ruce kolegů. Pan Majer je pro. Je tady ještě někdo, kdo nemá hlasovací kartu? Dobře, hlasování je u konce. Schváleno 27 hlasů pro, nikdo není proti, je to tedy zcela jasná většina. Děkuji vám mnohokrát. A mohu potvrdit, že rada, pracovní skupina rady, již tento dokument projednala a sdělila nám, že pokud my schválíme tento dokument, tak ji mohou také podpořit. A tím pádem se dostane eh, hned přes příští týden na plenární zasedání, tedy za dva týdny na plenárním zasedání toto budeme schvalovat. To znamená, že se nám to podaří ještě před tou lhůtou 23.6. To znamená, jakmile ten text bude dokončen, tak v, čer, v červenci či v září se to dostane tady na plenární zasedání celé. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za práci, kterou jste odvedli. Teď můžeme přejít k dalšímu velice důležitému projektu Evropské unie, kterému se věnujeme již nějakou dobu. A jde o strategii kybernetické bezpečnosti EU, otevřený a bezpečný kyberprostor. Já teď nechám všechny, aby se usadili, protože tu máme hluk v jednacím sále. Uh, we already had... My už jsme o směrnici debatovali. Komise také zaslala dokument společně s vysokou představitelkou Evropské, komis, Evropské unie a my tady připravíme ještě návrh usnesení společně s dalšími výbory. A Andreas Schwab, který je zpravodajem, také pohovoří o tom společném sdělení a o svém návrhu textu. Takže já dám slovo panu Švábovi, aby nám odprezentoval svůj návrh a potom tady máme pana Garcesa Ramona, pane Chacimarkakise, který je stínovým zpravodajem k tomuto návrhu. Pan Engstrong je tady, já jsem tady také přítomen, takže tu máme všechny stínové zpravodaje. Prosím, pane Švábe. Pozicno. Děkuji. Tento návrh souvisí s kybernetickou eh, bezpečností je teď, eh, byl k nám přidělen eh, trošku k překvapení mnohých Nicméně práce na této otázce teď eh, ukazuje čím dál tím více, že kybernetická bezpečnost v EU může být zajištěna pouze nějakou velmi širokou eh, strategii a je potřeba to zapojit co nejvíce aktérů. Eh, je to také relevantní pro vnitřní trh. nakonec jsem rád, že nakonec jsme to byli my, kdo byl označen za jako příslušný výbor, protože my budeme muset integrovat eh, práci eh, nebo stanoviska ostatních výborů. Máme jenom omezený časový prostor pro projednání těchto věcí. Chtěl poděkovat všem eh, v sekretariátu našeho výboru, kteří takto rychle a efektivně na tom začali pracovat. Myslím, že Eh, také norma související s bezpečnostní sítí eh, nám byla velmi nápomocná. Už ta obsahuje velmi důležité elementy, které by nám mohly pomoci i tedy, a které by měly vést k tomu, abychom potřebitelům, občanům, podnikům a také státním aktérům, subjektům umožnili bezpečné digitální prostředí. V Evropě, vážení kolegové, v posledních měsících došlo k řadě eh, kybernetických útoků. Některé byly brány vážně, některé moc ne, ale všechno to vedlo k tomu, že vzrůstá povědomí o tom, že bezpečnost digitálních dat a digitálního provozu mm, není mm, nedůležitá. Vzpomeňme si i na ten útok na Estonsko v roce 2007, kdy prakticky celá země, ať už soukromé nebo veřejné které byly tím eh, postiženy těmito útoky. Vlastně tak Sony PlayStation, Sony PlayStation. Tady šlo o útok eh, nebo o krádež dat eh, spotřebitelů s tím, že eh, pravděpodobně byly plánovány podvody s těmito daty. Eh, jeden velký německý výrobce topných systémů pro domácnosti přepustil únik eh, dat před dva měsíci. A to vedlo k tomu, že potom bylo možné vypínat ty systémy a také Twitterový účet AFP v New Yorku na burze byl předmětem hackerských útoků a ten hacker potom propašoval vzkaz, že došlo k nebo že se plánuje byl bombový útok na ministerstvo zahraničí ve Washingtonu. To potom na několik minut eh, zkomplikovalo obchodování na burze. Víme, že tyto všechno eh, ty mezery, které máme v naší strategii, ukazují, eh, že bychom s tím něco měli dělat. Měli bychom také koordinovat národní strategie na zajištění bezpečnosti kybernetického prostoru a uvědomit si, že tady je řada aktérů, kteří všichni potřebují společnou strategii. Chtěl bych jenom uzornit na několik eh, aspektů které souvisejí s tím návrhem eh, komise. Za prvé jde o rezistentnost vůči útokům digitální povahy. A v této souvislosti ta směrnice o bezpečnosti sítí je velmi vítaná, protože zavádí v Evropské unii minimální standardy pro eh, různé orgány otázka je, kdo patří k okruhu všech těchto adresátů nebo k těmto orgánům, kteří budou předmětem těchto pravidel, jestli to jsou provozovatelé, eh, třeba eh, webových stránek nebo telekomunikační operátoři nebo také například uživatelé Twitterových eh, služeb. Určitě ještě o tom bude potřeba diskutovat, abychom si uvědomili, kdo přesně bude definován jako subjekt, který bude spadat pod Eh, tato pravidla potom jde o zdroje, které jsou potřeba, aby všechny sektory byly eh, obrany schopné. Jednak jsou to poskytovatele služeb i uživatele, protože jenom tak můžeme zajistit eh, správné fungování jednotného trhu. Za třetí jde o otázku trestné činnosti v internetovém prostoru. Nevím, jestli je možné tady mluvit o eh, běžné trestné činnosti, nebo jestli bychom neměli vytvořit nová pravidla pro tuto trestnou činnost. Eh, už eh, se vyjednala s radou směrnice o kybernetické trestné činnosti, teď se o ní musí hlasovat. Za čtvrté, Jde také o obranou politiku v oblasti kyberprostoru. I tady je potřeba na tom spolupracovat eh, například s NATEM. Ta spolupráce se musí určitě zlepšit a zintenzivnit, abychom mohli zúročit naše zkušenosti vzájemně a zvýšili úroveň zabezpečení. A poslední prvek této strategie eh, souvisí s mezinárodním kontextem, protože je jasné, že Evropa není jediným nebo izolovaným eh, prostorem. Jsme propojeni se zbytkem světa, proto tato strategie může být jedině smysluplná a úspěšná, pokud tam bude také obsažena eh, spolupráce s dalšími globálními aktéry ve Spojených státech už mají eh, podobný eh, orgán, ale myslím si, že přizpůsobení se těmto americkým pravidlům není eh, dostatečné sama o sobě, musíme na tom dále pracovat. Souvisí také s ochranou údajů, s e-commerce a, a to by mělo být také předmětem těch zájemných jednání se Spojenými státy o zóně volného obchodu. Měli bychom eh, usilovat o společné standardy v této oblasti, protože ty jsou pořád velmi rozdílné. A v neposlední řadě jde také o to, aby členské státy spolupracovaly se všemi zúčastněnými stranami a aby používali tuto strategii jednotným způsobem. To je také velmi důležitý prvek toho Single Market Governance. A proto potřebujeme efektivní spolupráci všech členských států, tak aby se nakonec podařilo ty informace, které mají k dispozici členské státy, využívat v celoevropském měřítku ke prospěchu občanů v celé eh, Evropě. Já beru tento návrh jako základ pro další diskusi a těším se proto na výměnu názorů se svými kolegy, nejenom na tomto výboru, ale také s ostatními výbory, které se na tom budou podílet. Děkuji vám za pozornost. Kolega Manders mě už upozornil na to, že z jeho pohledu eh, bude potřeba vylepšit určitá místa. Už eh, oznámil předložení pozměňovacích návrhu. já se na to velmi těším a doufám, že i ostatní kolegové budou takto konstruktivní. Good, well, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já vím, že máme poměrně velký počet výborů, kterým jsme toto oznámili, protože jde o takový široce pojatý návrh. A také je do toho zapojena vysoká představitelka, takže vyslechněme si nejdříve stanoviska našich kolegyň a kolegů k tomuto návrhu. Začneme, pane Garcesem Ramonem. Vincenzo, prosím. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve ze všeho poděkovat autorovi tohoto návrhu. Myslím si, že z obsahového hlediska je to vynikající text. A jde o velice důležitou záležitost. Tento text totiž zajistí, aby došlo k hodnotné výměně názorů. A výsledkem té debaty budou pozměňovací návrhy, které tento text ještě vylepší. Moje frakce se zcela jistě bude touto problematikou zabývat velice pozorně. Je vlastně tady celá řada aspektů, které nás zajímají. A je důležité, aby konečný výsledek naší snahy vedl k tomu, že tato, tento předpis zlepší situaci na společném trhu. To znamená, že konečný výsledek musí zajistit vhodnou rovnováhu mezi bezpečností na straně jedné a svobodném využívání práv na straně druhé. To je něco, co, o co se snažíme již dlouho a je důležité toto zúrazňovat, aby naši občané této směrnici důvěřovali, aby měli důvěru v tento předpis. Je třeba si uvědomit, že je třeba také investovat do technologického výzkumu a vývoje, co je třeba investovat, abychom skutečně mohli bojovat efektivně proti kybernetické trestné činnosti. A v tomto kontextu je poměr mezi náklady a výhodami musí být tedy velice pozorně sledován. Je třeba i v tomto návrhu se zabývat jednou takovou dimenzí, kterou se pořád zabýváme, což je přístupnost nebo dost přístup eh, k veřejnému sektoru přes web, přes internet. To je třeba se podívat na to z pohledu, jaké cesty se nabízí, aby tato směrnice o počítačové bezpečnosti, aby to nebyla další překážka v dostupnosti, v přístupu. A závěrem také i eh, je to vůle moje frakce prostřednictvím eh, rozpravy a dalších návrhů pozměňovacích se snažit o maximální eh, dohodu, tak abychom měli lepší návrh a to navíc nebo kromě toho, že členské státy a i e, soukromý sektor se musí e, e, k tomu přihlásit, stotožnit se s tím, což je to, co nám umožní skutečně efektivně chránit zájmy občanů proti organizovanému zločinu a podobným útokům, které se dějí přes počítačové sítě, aby ta naše ochrana byla efektivní. Děkuji. Jorgo Hatzimarkakis. Jorgo Hatzimarkakis, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velmi příjemně eh, Mám velmi dobrý pocit z toho, co říkal eh, zpravodaj Šváb. Eh, víme, že už celou řadu let eh, to téma existuje. Pan Harber také v rámci výboru ITRE. Tam šlo o ENISu, o tu Evropskou agenturu, která to má na starosti. Takže všichni jsme si toho vědomi, jak to jsou ty otázky, tak minulý týden se o tom hlasovalo. Možná, že je typické pro Evropskou unii, kdy eh, ENISA se v té zprávě vůbec nevyskytuje, protože tento nástroj, který máme jako Evropané, který jsme si vytvořili, pro zajištění bezpečnosti, která by měla koordinovat všechny tyto eh, aktivity. A my to dostatečně nevyužíváme. Čím eh, vyplývá Eh, to špatné postavení Enizy eh, a také eh, to vešlo na jeho při tom hlasování na posledním zasedání ve Štrasburku. Myslím, že Eniza je obětí celé té strategie a je obětí zájmu některých velkých zemí, které jsou dobře chráněny, jako je například Británie nebo Německo nebo Francie nebo Nizozemí ty jsou dobře vybaveny eh, proti těmto útokům, ale pak jsou ty státy, které vlastně žádnou strategii nemají eh, a nejsou na to dobře připraveny. Lotyšsko, Slovensko. A co se nedaří, je, aby ti velcí zkušení pomohli těm eh, menším neskušením. To by měl dělat Eniza, ale bohužel to zacházení s Enizou odpovídá těm zájmům, které jsem právě zmiňoval. Takže, pane předsedo, já jsem asi před měsícem byl také obětí ne, toho typického um, spod, útoku um, na spotřebitele. Moje banka poslala, no, převedla 500 euro z mého německého účtu do účtu na nizozemí, protože hacker eh, se dostal do mých e-mailů a mým jménem potom poslal mé bance, prosím vás, pošlete 500 euro tady na ten účet eh, do nizozemí. zemí Potom chtěl ještě poslat 10 tisíc do Norska, potom se na mě moje banka eh, obrátila s tím a řekla mi, že tady je podezření, že tam něco eh, nesouhlasí. Policie by ráda eh, použila proti hackerský útok na takové hackera, ale nemůže, protože to je zákony neumožní, protože některé zákony v zemích to pořád ještě nemožné. Tedy o to, jestli policie by měla mít pravomoc použít stejné způsoby napadnutí, které používají ti hackeři. A pokud nebudeme mít celoevropskou strategii, tak se daleko nedostaneme a neposuneme. A potom budeme muset se neustále porovnávat a říkat, ty jsou na tom lépe Finové, nebo Britové, nebo Němci a tak dále. A musíme to také učinit součástí evropského trestního práva. Já, to zatím to bohužel nejde, ale mm, mělo by to být nějakým způsobem jednotně upraveno. A myslím, že právě, mm, když upozorníme na ty protiútoky, tak by eh, mm, se to mohlo stát při pozornosti. Já bych byl pro moje banka samozřejmě tu částku, kterou poslala, nahradila, protože ta banka udělala chybu. Ehm, ale myslím, že se to odehrává denně takové věci a my jako zákonodárci v Evropě bychom konečně to měli vzít odpovědně, tak jako jsme to neudělali u Enisy. Good, thank you for... Děkuji za to, že jste přispěli do diskuse. Christian Engström. Thank you. Děkuji. Obecně si myslím, že to společné sdělení je velice dobré. To, co navrhoval pan zpravodaj, je také obecně dobré. Teď konkrétní připomínky. Tam se hovoří o odolnosti, ale nejsou tam zmíněné žádné konkrétní akční body, žádné konkrétní kroky. A možná tam tady není vhodná rovnováha, protože ono je to jaksi přitažlivější hovořit o kyberobraně a tak dále, ale většinou, když dojde k nějakým problémům eh, s internetem, tak je to kvůli nějakému technickému selhání nebo ně, něčemu takovému. Takže možná by se mohla komise zaměřit i, i na takovéto záležitosti. Dále, pokud jde o trestnou činnost, tak tady musím přiznat, že jsem úplně nepochopil, co jste tím myslel, když jste říkal, že chcete, aby policie mohla používat tajné metody, protože samozřejmě policie má celou, celý arzenál metod, které smí používat. Ale myslím si, že by nebylo asi úplně užitečné, aby policie mohla jaksi se eh, nabourávat do účtů jiných Eh, lidí a tak dále, pokud to je to, co jste tady vy eh, měl na mysli. Myslím si, že v podstatě máme k dispozici nástroje, které potřebujeme, ale je třeba prostě, aby policie skutečně řádně prováděla svoji činnost. Dále. Ono je obtížné hovořit o obraně, protože, jak všichni víme, tak jak si Evropská unie má míru milovné vztahy s ostatními zeměmi na světě, takže je to obrana spíše teoretická. Tedy eh, jsme nuceni eh, vlastně bránit se tímto způsobem proti eh, státům, se kterými jinak máme naprosto korektní vztahy. A velký problém spočívá například v platebních službách, elektronických platbách protože ty jsou stále důležitější pro evropskou ekonomiku. A v praxi nadnárodní platební systémy, PayPal, Visa a tak dále, ty všechny jsou kontrolovány neevropskými vládami. A to znamená, že kdyby mělo dojít k nějakému napětí transatlantickému, tak by vláda Spojených států v podstatě velice snadno mohla zatlačit na EU. A to, podle mého názoru, je něco, čím bychom se měli zabývat a z čeho bychom měli mít obavy. Ono je to i obecnější téma, protože všechny ty dominantní operační systémy jsou opět vyráběny neevrop, v neevropskými neevropských zemích, to znamená, že jsou pod kontrolou neevropských vlád. A když něco funguje v cloudu, tak těžko můžeme kontrolovat, jestli k tomu má někdo nějaký tajný přístup nebo ne. To znamená, my jako Evropané nikdy nemůžeme mít jistotu, že v těch dominantních operačních systémech neexistuje nějaká taková skulinka. Víme, že existují způsoby, jak na dálku jak si ukončit funkčnost nějakých takových systémů, pokud třeba nebyla včas zaplacená licence a tak dále. Takže toto je další taková obava, kterou si uvědomuji. To znamená, že spoléháme na poskytovatele platebních služeb, kteří nejsou v Evropské unii a to samé se týká operačních systémů, které jsou vyráběny eh, v zemích mimo EU. To bude tedy konkrétní body, ale obecně, jak si souhlasím s tím přístupem pana zpravodaje. Teď několik připomínek z mé strany, protože já jsem stínovým zpravodajem k tomuto návrhu. Nejdříve ze všeho eh, bych chtěl souhlasit s předřečníkem, pokud jde o tu chválu. Je to dobrý základ pro usnesení. A je jasné, že potřebujeme odborné připomínky ze strany celé řady jiných výborů, protože je důležité, eh, abychom toto usnesení naformovali dobře, protože je to skutečně usnesení širokého záběru, široce naformulované. A je tady důležitá nejenom úprava na úrovni EU, ale je tady skutečně důležitá nadnárodní spolupráce, spolupráce mezi, také s NATO a tak dále. Také tady je důležitá otázka koordinace jednotlivých politik. A tady všude bychom mohli přednést užitečné návrhy. A Enisa možná také tady bude moci přispět svým dílem, protože Jorgo Chacemarkakis mě připomněl, že jsme se, tuším, v roce 2004 zabývali něčím podobným a komise tehdy byla velice ambiciózní, když Enisa vznikala, chtěla mít agenturu, která bude skutečně mm, se podílet aktivně na vytváření politik, která nebude jenom poradním sborem. Takže možná bychom, bychom tam mohli vytvořit také nové eh, mechanismy pro spolupráci, třeba nějaké centrum pro spolupráci v oblasti boji proti trestné činnosti, kyberprostoru a tak dále. A já si myslím, že je třeba, abychom se zaměřili na ta témata, kde máme zvláštní zájmy. Podle mého názoru je velice důležité, aby toto sdělení skutečně jasně zdůraznilo důležitost kyberprostoru pro bezpečnost vnitřního trhu. Já sám navrhnu pravděpodobně nějaké Eh, nějakou formulaci, která by toto vyjadřovala. Pokud jde také o naši odpovědnost a standardy, to je třeba opět dobře definovat, protože společné normy, společné standardy jsou důležité. Je důležité, aby také Evropská komise využila své výsady nařídit, vytvořit další normy, pokud je to třeba. Normy, to je samozřejmě taková, taková dvojsečná zbraň, protože společné standardy, eh, když existují, tak je k ním jasný přístup, transparentní přístup a proto je snazší pro ty, kteří chtějí ty standardy jak si narušit, aby tak učinili, ale je třeba, aby všichni zúčastnění, všichni, kteří se účastní aktivit online, jak si aktu, aktualizovali svoje obrané mechanismy proti útokům, aby je využívali, aby to, o, tom, o nich věděli. A samozřejmě celá řada informací je o tom k dispozici. Zazněl také zajímavý odkaz na zprávu internetu a domén. S tím souvisí celá řada dalších aktivit. Bylo by zajímavé takové Mezinárodní internetové forum. Možná by bylo dobré mít nějakou, nějaký takový křížový odkaz na něco takového, tedy na názvy domén, na to, jak tedy fungují správci domén a jaké aspekty, eh, bezpečnostní aspekty které z toho vyvstávají. To myslím, že by bylo všechny, všechno zajímavé myšlenky eh, k tomuto ustanovení. Hlásí se ještě někdo další? o slovo? Pokud ne, tak dáme slovo zástupce komise, kterého tímto vítám v našem výboru. A myslím, že je tady také paní Turma Clark z Evropské služby pro vnější činnost. Máme tady vlastně poprvé zástupkyni této služby v našem výboru, takže ji tady vítám. Nevím, kdo z vás chce začít. Pane Abemonti. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zejména Andrasovi Švábovi za jeho eh, kvalitní návrh usnesení, který jasně ukazuje, že komise a IMCO jsou na stejné vlně. Máte tam stejné cíle, strategie, máte jasně popsané. Hmm, k tomu asi nemusím nic dodávat, chtěl bych jenom zareagovat na několik poznámek, které se tady vyskytly v té debatě. Jedna důležitá věc je v tom, že neexistuje nějaká dichotomie mezi bezpečností a ochranou základních práv a zejména práva na soukromí. A to je také hlavní vyznění eh, výkonného dekretu prezidenta Obamy o kybernetické bezpečnosti minulý týden, protože ten mluví o tom, že jde o to, jak zaručit dodržování základních práv a práva na soukromí. Že je možné, že budete mít bezpečnost bez základních práv, ale nemůžete mít základní práva bezpečnosti, nemůžete mít eh, svobodu projevu, pokud eh, se nemůžete opřít o spolehlivý a odolný komunikační nástroj nebo síť. Další eh, důležitá věc je v tom, že Enisa té strategii bude hrát eh, velmi rozsáhlou roli. Ta má v sobě zabudovaný kooperační mechanismus, který eh, zahrnuje všechny instituce, které se podílí na bezpečnosti sítí a ENISA by měla usnadnit výměnu osvědčené praxe a pomoci těm členským státům, které jsou pozadu. A měla by mít také dostatečné kapacity pro to, aby se nacházela na eh, stejné úrovni jako ostatní. Jedna důležitá věc této strategii je bod 9. To jsou bezpečnostní požadavky a vykazovací eh, požadavky, které se nebudou stávat na všechny operátory v této oblasti, ale my jim říkáme Internet Enablers, jsou to třeba poskytovatele cloudových služeb, eh, provozovatele sociálních sítí, například Twitter, což je jedna z těch hlavních sociálních sítí, bude spadat do eh, působnosti této, tohoto nástroje. paní eh, Temekla, děkuji za tento návrh usnesení. Obzoruje z radu odkazu na mezinárodní eh, politiku. I vysoká představitelka spolupodepsala ehm, tento návrh. Jak víte, to celá internetová doména je globální, takže neunikneme skutečnosti, že ty útoky můžou pocházet odkudkoliv na světě. My se tady nemůžeme opevnit, nemůžeme pomíjet to, co se děje eh, mimo Evropu. Kybernetické útoky se stávají čím dál tím relevantnější pro zajištění bezpečnosti a my tedy se snažíme zlepšit kapacitu třetích států pro boj eh, s těmito útoky a s kybernetickou eh, trestnou činnost. A chceme také rozvíjet kapacity rozvojových zemích, aby i oni mohli eh, budovat ekonomické struktury, které jim umožní eh, vzdorovat těmto, této trestné činnosti a těmto útokům. A to se potom, potom mě usnadní život i nám v Evropě. O to tady jde především. Já jsem také Estonka, takže bych mohla jenom v krátkosti eh, připomenout, co se tehdy stalo v Estonsku v roce 2007. kolik kolem toho celá řada zvěstí a nikdo vlastně eh, to ještě řádně nepopsal. tehdy se stalo to, že Estonsko se stalo terčem eh, politické kampaně, byly různé nepokoje, ty důvody pro to bylo přemístění sovětského válečného památníku z hlavní části města na vojenský hřbitov. Ten, eh, ty nepokoje a ta politická kampaně, ta propaganda eh, byla řízena z Moskvy, došlo také k eh, útokům skupiny Naši, a e, Estonsko se potom stalo terčem kybernetického útoku. Ty kybernetické útoky trvaly tři týdny. My jsme měli předem e, poznatky o tom, že se něco takového stane, takže jsme nebyli úplně nepřipraveni, byli jsme schopni zmírnit ty dopady. A e, dělali jsme to tak, že jsme uzavřeli partnerství mezi veřejnými a soukromými subjekty takže spolupracovali všichni aktéři, kterých se to týkalo, ať už to byla státní zpráva nebo soukromí provozovatelé banky, eh, všechny online služby, ASP, telekomunikační operátoři, všichni ti byli eh, informováni, byli předmětem té naší eh, spolupráce, měli jsme na to tým, který na to reagoval, no, také bezpečnostní složky, zpravodajské služby a s tím jsme se snažili zmírnit dopady a také eh, ty botnec, eh, prostřednictvím nich jsou eh, řízeny ty útoky, tak ty je potřeba zastavit a v tom nám pomohly hm, další takové týmy jinde na světě, v tom kyberprostoru. Musíte zvýšit rezistentnost celé země, musíte mít pro to, na to připraveni. 90% těch prostředků pro ty útoky se nachází v soukromém sektoru a vláda musí najít nějaký způsob, jak motivovat ty soukromé provozovatele k tomu, aby se na to připravili. To je klíč eh, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a to je hlavní, co jsem vám k tomu chtěla dodat. Ano, to byly velice praktické příklady. To je vždycky dobré mít možnost se jimi zabývat eh, a vím, že k tomu byly prezentace. Určitě to je důležité, protože lze se mnoho co ponaučit. I když se to stalo již před určitou dobou, tak pořád je to ponaučení. Děkuji za ten příklad. Pane Švábe, chtěl byste uzavřít a říct nám, jaký harmonogram? Děkuji, pane předsedo. Musíme tady oddělovat určité věci to chci říct kolegovi Marka Kisovi, to návrh to usnesení, o kterém teď hovoříme, má se vztahovat pouze na to sdělení komise o kybernetické strategii a bezpečnosti v kyberprostoru. Eh, rozhodně to ještě není žádný návrh eh, směrnice. V tom usnesení se říká, že ta strategie byla tady předložena, že se bude Eh, potom eh, to bude projednávat. Eh, dnes v poledne byla huta pro, nebo je huta pro předkladání pozměňovacích návrhů. Je to bohužel velmi knap, ale nic jiného se neděje. 18. června by se to měl projednat a hlasovat by se mělo 8. nebo 9. července pokud se to všechno dobře podaří, takže ti kolegové, kteří se dnes nezúčastnili, ještě budou mít 20 eh, dní, aby mohli eh, předložit pozměňovací návrhy k tomu, k tomu, co říkal kolega Ramon. Chci říci, že zajištění eh, bezpečnosti veřejného prostoru a právo na soukromí a respektování základních práv, to jsou samozřejmě všechno velmi důležité věci. Rozhodně nechceme, aby to šlo k nárůstu byrokracie, ale chceme zajistit přístup k eh, veřejným webovým stránkám. Takže by mě velmi zajímalo, jaké eh, zlepšovací návrhy budete předkládat. No, těším se na to, ten prostor je trochu omezený, ale Eh, měli bychom se také zabývat rolí Enisy. Té, jak upozorně kolega Chacimarkakis, tak eh, se tady neobjevuje eh, v tomto textu. Kolega Engström poukazoval na rezistentnost systému, na to, že bychom to měli posilovat, ale já si myslím, že v tom textu té samotné směrnice to je, tam jsou uvedeny požadavky pro jednotlivé provozovatele. Po to usnesení je spíše takové politické prohlášení. Potom jde o platební systémy a další, a proto je o nich potřeba konkrétně hovořit. A teď se dostanu k tomu, co říká Malcolm Harbour. Samozřejmě, že toto je velmi široká oblast. Spadá, eh, nebo zasahuje to vlastně všechny politické oblasti a proto bychom eh, se měli zabývat eh, všemi těmi eh, připomínkami, které přijdou od výboru Libe, od výboru pro průmysl. Víme, že někteří z nich už to projednávali a já si myslím, že to obohatí ten výsledný proces a myslím, že nakonec budeme mít velmi kvalitní usnesení. Děkuji za pozornost. And, uh, do we know how... A víme, jak to bude s příspěvky dalších výborů, protože to je zásadní potom pro termín protože to je důležité vědět. My zde máme tedy eh, kombinované usnesení s dalšími výbory, takže to musí všechno do sebe zapadnout. Dobře, teď poslední bod eh, dnešního dopoledního programu, což je v podstatě pokračování diskuze o, eh, o přístupu k ke, stránkům, ke stránkám, internetovým stránkám subjektu veřejného sektoru. Pan který je naším zpravodajem, pan Enstrom také na tom pracuje, pokud se nemýlím, a pan Šarkovský tam zřejmě také, a pan Bílan. Bílan je stínovým také, takže určitě já za něj přednesu naše připomínky. A máme zde celou řadu kolegů, pokud vím, máme zde i komisi, která bude reagovat. Nevím, kdo. Takže ale ty vás vyzveme eh, později, pane Jakovinis. Ano, dobře. To je ta osoba. A takže budeme pokračovat s tímto bodem a nejprve bych chtěl dát slovo panu Marka Kisovi, aby nám eh, řekl, eh, jaká jeho pozice po prezentaci hodnocení dopadu 21. března. Vielen Dank auch für die Möglichkeit děkuji za tuto příležitost. Víme, že eh, došlo Myslím, že jsme také na ukázku konkrétní, takže jsem rád, že se k tomu dnes můžeme věnovat. Otázka Eh, postižení se nás týká všech. Eh, já sám, když um, jsem v kontaktu se svými rodiči nebo prarodiči, protože moje babička ještě je naživu, tak si uvědomuji, že to se dotýká nás všech a že čím na tím více informací v dispozici na internetových stránkách nebo mobilně, neustále je možné si eh, je stahovat, eh, se s ním seznamovat, což může mít obrovský dopad eh, na náš každodenní život. A teď jde o ty oficiální služby, které jsou poskytovány, ať už veřejným nebo soukromém sektoru, ten počet neustále narůstá. Žijeme v digitální době a my jako Evropané vždycky myslíme, že jsme vepředu a před ostatními, ale když se podíváme na to, jak eh, to funguje s těmi bariérami k, to, k těm informacím, tak tady jsme hodně pozadu za Spojenými státy, rozhodně nejsme na špici. Neplatí to pro všechny členské státy, protože některé z nich jsou srovnatelné se Spojenými státy, ale jak Evropská unie jako celek, za to tady hovoříme, nedokáže držet tempo v určitém smyslu stagnujeme, zůstali jsme někde na stavu v roce 2000. V Evropě je 80 milionů lidí, kteří musí žít s nějakým postižením. To představuje 15 eh, evropského obyvatelstva, například 30 milionů obyvatel v Evropě mají nějaké zrakové postižení. A pro ně ta, eh, ty informace nejsou úplně přístupné, je to pro ně překážka kterou musí překonat vůbec, než se dostanou na tu autobusovou zastávku, kde mají tu fyzickou překážku, tak ta pro ně první překážka představuje už ten, eh, ta nemožnost se dostat k těm informacím, které potřebují, aby vůbec zjistili, kde ten autobus jede. 25. dubna, už to tady bylo řečeno, se na našem výboru ukazovalo, jak je to obtížné, aby například někdo se zrakovým postižením překonal tuto digitální bariéru. A mohu to také ještě eh, vysvětlit paní Gercu. Gerco? Uh, už sice se dívala na tu novou upravenou stránku, která měla vyhovovat, ale tam vždycky byly potom odkazy na tu starou, kde uh, ona se potom úplně ztratila. Uh, velmi to vadilo, byla tím také zklamaná, že to nešlo, uh, že to nebylo dokonalé. Uh, a já jsem rád, že k tomu došlo, protože kolegové vlastně mohli de facto vidět, jak náročné to může být, i když i ta příprava eh, byla velmi kvalitní. A dále eh, ty barvy třeba nejsou rozpoznatelné, to písmo není dostatečně velké, není k dispozici hlasové čtení nebo nahlas čtení. Voiceover ehm, to také je technicky možné, pokud eh, budou panovat příslušné normy a ty bychom také měli vypracovat. A dále bychom měli zapomínat na to, že přístup k informacím je základním právem. Čím dál tím více eh, eh, je to důležité. Měli bychom si uvědomit, že to pojetí základních práv souvisí s právními úpravami, které upravují fungování vnitřního trhu. Jde o to, aby to postižení nebylo překážkou využívání eh, internetu a těchto služeb. A pro, přestože to mm, pro někoho může připadat příliš náročné, příliš komplikované, tak pro spoustu lidí to je nezbytné. Souhlasím s komisí v tom, že právní základ je správný v článku 114. Mohli bychom také eh, tady eh, použít antidiskriminační článek, ale já věřím, že tady v tom e, problému přístupnosti internetových stránek subjektů firmního sektoru souvisí i s vnitřním trhem a musím přiznat, že tento právní základ by mohl vést k rychlejším výsledkům. Pokud skutečně chceme dohnat to zaostávání za ostatními ve světě, tak bychom měli e, zvolit tento právní základ. Já vím, že Malcolm Haber k tomu má skeptický přístup, ale měli bychom si uvědomit, že i právní a ekonomické aspekty souvisí s vnitřním trhem jsou tady důležité. Jde o to, jak odstranit překážky na vnitřním trhu. Potom tady existuje také průstový potenciál, protože eh, ty veřejné stránky budou přístupné skutečně všem. Eh, to se vyžaduje lidé, kteří na tom budou pracovat. Tím se vytvoří pracovní místa, zejména pro mladé. A pokud se to bude dělat ve velkém měřítku, tak eh, to povede ke snížení nákladů, dojde k úsporám z rozsahu a také se zlepší důvěra v ten trh, který eh, bude bez překážek, eh, pokud jste programátoři, tak víte, jak to funguje. Myslím si, že bychom mohli touto legislativou přispět ke zvýšení důvěry v jednotný trh. Většina členských států má právní předpisy eh, v této problematice, proto máme rozdílné standardy nebo spíše eh, různé statuty. Některé české státy jsou na tom lépe než ostatní a pořád ještě nemáme harmonizaci a to, o to bychom se měli pokusit. Dovolte, abych jmenoval pět priorit, eh, které s tím souvisejí. Hlavně jde o rozsah působnosti. Komise v příloze směrnice má seznam těch důležitých webových stránek a služeb, eh, kterých se to má týkat, těch 12. Já už jsem eh, s komisí o tom hovořil, o tom, proč právě těchto 12 a proč jenom 12. Nemyslím si, zaslouží svému účelu po mnoha rozhovorech, které jsem také vedl s různými zainteresovanými stranami, ale také s kolegy tady na výboru, jsem dospěl k názoru, že společenská účast všech občanů těmito 12 není garantovaná. Je dobře, je například eh, eh, jsou tím postiženy zdravotnické služby, to je výborné, ale to je pouze jedna z oblastí služeb, eh, z těch 12, ale jde také o mm, to, aby šlo bez překážek se seznámit s aby i všechny doklady o manželství byly k dispozici. To přece nemůže být tak komplikované, protože člověk se eh, Eh, jednou za život, možná, já v to věřím, že eh, možná třikrát maximálně může uzavřít manželství, eh, možná tam říká jsou jiná, ale pořád je to velmi málo, se, málo často se vyskytující událost a proto nemá cenu to vylučovat. Měli bychom zamyslet, jak k tomu přistoupit. Komise říká, velmi definitivně, bude jich 12 a uvidíme, jestli to bude mít vliv na ostatní, jestli dojde k tomu šíření ale to potom necháme jakési náhodě a nahodilosti, takže já bych byl proto, abychom to pojeli systematičně. Abychom to pojeli jako základní právo na informování, měl by přístupné všechno, co souvisí s, každoden, s každodenními poskytovanými službami, Se of general nature v angličtině. My už jsme to definovali v předchozí legislativě, co to přesně znamená. Znamená to, že to jsou veřejné, org, nejenom veřejné orgány, které takové služby poskytují, ale soukromé subjekty. Pohybujeme se tady v oblasti, která je možná pro některé je obtížně přehledná, ale nedovedu si představit, že se bude nějak rozlišovat mezi tím, že budou k dispozici eh, dokumenty o manželství a nebudou k dispozici třeba účty za elektřinu nebo eh, za plyn. A proto tyto služby by se mě, nebo jejich definice by se k tomu měla objevit eh, a já to zprávě mám. Takže jde o všechno toto základní zásobování, odpadní vody, mm, elektřina, plyn, zdravotnictví, a tak dále. Měli bychom také počítat s postupným přizpůsobováním se těm normám. Možná, že eh, ten seznam eh, komise měla velmi ambiciozní plán eh, od roku 2014. Možná, že bychom tím mohli teprve začít, ale teprve postupně by se to implementovalo až do roku 2020. Tak to můžeme také v tom našem návrhu vést tak, aby to potom postihlo všechny ty oblasti, o kterých tady byla řeč. A já rád také přijímám eh, návrh kolegů, aby všechny tentové stránky, které jsou podporovány prostředky z evropských eh, zdrojů, byly. Měly také povinnost eh, být přístupné všem. A teď druhá priorita, to je to jsou definice Některé z nich jsou velmi důležité právě pro tuto směrnici, ale dosud nebyly nikdy jasně definované. proto bych byl rád, kdyby například ta přístupnost bez překážek byla jasně definovaná, tak aby všichni uživatelé mohli bez omezení, přes jakékoliv postižení mít přístup k takovým stránkám. Rád bych to definoval jako přístup k informacím, jako základní definice v tomto návrhu a jaké se základní právo. Druhá definice v tomto ohledu se týká těch webových stránek, eh, na které se to bude vztahovat, o tom jsme teď diskutovali. To se musí rozšířit. Třetí oblast se bude, nebo třetí definice se má týkat obsahu těch webových stránek protože víme, že ty webové stránky jsou určitě nátěny mít eh, zpřístupňovány přes mobilní zařízení a tady musíme uvést eh, změnu, aby to nebylo jenom stacionární nástroje, ale i mobilní. Dále jsou to uživatelé používající různá zařízení. A třetí priorita, ke které eh, jsem se chtěl vyjádřit, eh, jsou požadavek na bezpřekážkový přístup, to je tam eh, u bodu 3, kde jde o různá opatření, jak zajistit tuto, tento přístup bez bariér. To je jádro, tady jde o to, aby se uznaly standardy WACAC 00, To bychom eh, tady měli možná více podrobněji sformulovat. Já eh, bych šel ještě dál, doufám, že mý kolegové se na to také tak budou dívat. Jde o interoperabilitu softwaru a asistenčních technologií. To by mělo být facilitated je v tom eh, textu. Možná, že místo facilitated by tam mělo být enabled, tedy umožněno, nejenom ulehčeno, aby byla zajištěna ta interoperabilita. A čtvrtá priorita, to se týká dozoru nebo dohledu a vykazování. Všechny združení eh, nebo asociace, které existují ve členských státech a které mohou být různé v různých členských státech, někdy jsou to združení eh, osob s postižením, někde jenom třeba se zrakovým postižením, tak ty by si měly definovat členské státy sami, aby eh, mohly být zapojeny do toho dohledu nad fungováním těchto pravidel. Já si myslím, že to je proveditelné, aby tato združení byla jmenována jako zástupci toho danočenského státu pro pracovní skupinu, která bude eh, spolupracovat s komisí která se bude jednou za dva roky scházet v rámci komise, aby probrala otázky související s ohledem. Měli bychom to udělat eh, co nejméně byrokratické, ale také co nejvíce na úrovni eh, členských států. A na závěr ještě mm, téma delegované akty. Tady jde o dva, které navrhuje komise. S tím prvním souhlasím, to se týká článku 5. Tam jde o normy, které se budou harmonizovat. A protože ty normy ještě neexistují, a je to technická záležitost, tak ehm, si myslím, že to je proto naprosto vhodné. Tady jde čistě o to, tu implementaci, ale problém mám s, s tím Dragonem aktem, který by měl být článku 3, který říká komise, že ten požadavek představuje právní eh, nebo základ a tady chce komise kompetence pro technologický a sociální rozvoj, protože to je vlastně jádro celé té směrnice a tady říká komise, že si to chce upravovat sama delegovanými akty. To bych potřeboval ještě nechat se vysvětlit, protože mi to není úplně jasné. Mám o tom určité své pochybnosti, že by to něco mohlo takto probíhat. Takže teď bych chtěl vyzvat eh, stínové zpravodaje, abychom se ještě sešli před příštím týdnem, kdy eh, předložím konkrétní návrh a těším se na další vaše připomínky. Děkuji vám za pozornost. Well, thank you very much for your... Děkuji za eh, velice dobrý názor a strategii, jak pokračovat. A nyní náš stínový zpravodaj. Já myslím, že v podstatě asi tady souhlasíme se zpravodajem, A to je to snažší všechno a ty body, které on zmínil, tak s tím já souhlasím. Za prvé, pokud jde o komisi, tak návrh, který byl předložen, je dobrý. My již řadu let se snažíme to řešit a zatím e, e, jsme neharmonizovali předpisy v členských státech, ale otázka je, zdali Eh, chceme, aby skutečně to znamenalo nějakou novinku, aby se věci skutečně zlepšily a pokud ano, tak musíme být ambicioznější. A pokud je o základ ve smlouvě. Ano, to je důležitá věc. Musíme vyslat konkrétní signál, tedy signál z výboru IMCO, a že tady nejde pouze o diskriminaci, ale o potenciál vnitřního trhu. V době krize musíme hledat a využít potenciál růstu a jsou zde určitá místa na trhu, která je třeba využít. Nejde pouze o lidi eh, s postižením, ale třeba starší spoluobčany a tak dále a je třeba vyslat signál v tom smyslu, že všichni eh, eh, z toho budou mít profit, eh, nejenom, že jde o nějakou charitu, ne. Jak jsme již několikrát opakovali, i píšeme na webovských stránkách politiků, tak samozřejmě ty se snadno tedy vyhledávají a je třeba, aby to všichni pochopili, a často to nedostatečně vysvětlujeme. Proto si myslím, že komise zde předkládá dobrý návrh. Ale jak jsem řekl, musíme být ambicioznější a zde souhlasím s většinou toho, co říká zpravodaj. Pole působnosti, definice. Nejdůležitější věc je, aby tento návrh, že je to, že tento návrh vypadá zastaralé. Proč? Protože tam jsou ty přílohy a protože pokrývá i ty mobilní aplikace, což je teď velice důležité. A pokud chceme, aby to mm, skutečně znamenalo skok vpřed, eh, tak eh, se na to musíme podívat. A nechápu, proč komise to takto předkládá. Proto my v parlamentu budeme tlačit eh, i na definici mobilních aplikací, což není tak problematické. A potom i mm, je mm, třeba tedy i zvýšit tedy bezpečnost, ale nevytvářet falešné představy. A i zde je třeba, abychom tedy zahrnovali veškeré státní veřejné orgány a v řadě zemích, jako třeba ve Spojeném království a všude, tak eh, automaticky tam veřejné orgány spadají. A potom i, proč nepoužít eh, definice ze směrnice o veřejných zakázkách? Eh, tady se můžeme i třeba eh, i eh, tedy eh, inspirovat Spojenými státy. Tam ty mobilní aplikace i na iPhoneu jsou velice úspěšné a to problém definice obsahu webovské stránky. To je velice úzká definice. Třeba máte stránku, která je dost přístupná, ale potom najednou tam narazíte na dokumenty v nějakých formátech, které nemůžete stáhnout. Takže třeba je zde otázka eh, toho přihlásit se a eh, otázka identifikace, celé té procedury s identifikací. Ono je to dobré, když ta webovská stránka je přístupná, ale potom, když v ní tedy eh, i vy procházíte, tak tam narazíte na nějaké překážky a de facto nemůžete využít tuto stránku, nebo lidé s postižením, nebo všichni nemohou to využít a potom ty mediální kanály, které někdy jsou tam zabudovány, tak nejsou dostupné. Je třeba tady pracovat na definicích, abychom rozšířili pole působnosti, abychom skutečně splnili kýžený cíl, to znamená, aby došlo k velkému skoku, k skokové změně. Dále otázka norem standardů. Měli bychom se snažit o normy, které jsou tedy eh, volně dostupné, tady je problém, a potom vynutitelnost, poslední problém. Víme, to my známe, že když neexistuje vynutitelnost, tak často to zůstane pouze na papíře a nebo to trvá strašně dlouho. Proto je třeba mm, přijmout taková řešení, která budou znamenat, že tento předpis se bude rychlo, rychle aplikovat. Schrnu nejdůležitější vyslat jasnál Tady nejde pouze o diskriminaci, ale také jde o, o potenciál na vnitřním trhu, který je třeba využít pro růst, všichni na tom vydělají a pokud chceme, aby šlo o skokovou změnu, tak bychom měli eh, navázat na návrh eh, komise, za což ji děkuji, ale vylepšit ten návrh, aby byl ambicioznější, aby šlo o skutečnou změnu. Děkuji, říká pan předseda. Ramon. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k pokročilé hodině a vzhledem k tomu, že jsme slyšeli hodně věcí, se kterými souhlasím, tak budu stručný při této výměně názorů. Jenom bych řekl, že pole působnosti ještě tím se musíme detailně zabývat a asi je to dost záhne tomu, co se píše v příloze. A tady je, i protože to jsou v podstatě věci, které vychází z analýz a studií z roku 2001, ale tady je tedy řada věcí, které se vyvinuly a zaslouží si naši pozornost. Potom ty požadavky. Eh, zde eh, jsme slyšeli věci, se kterými souhlasím a myslím si, že i definice, i definice by měly být širší. Vzhledem k, eh, k následným právním normám, tak je třeba, aby ty právní normy byly aplikovány a E, proto i ty lhůty pro aplikaci, respektive transpozici směrnice v členských státech, tak e, také asi to je třeba mm, hodně stanovit a podle mě ambiciozně. Nevím, rok, dva roky, ale je třeba stanovit lhuty, které skutečně umožní, že budeme moci vyhodnotit potom a mm, provést, provést monitoring. Dále směrnice také se bude muset snažit maximálně o synergii, eh, protože teď se připravují různé aktivity v Evropě v podobném smyslu, eh, jak zajistit větší dostupnost, přístupnost. A takže tato směrnice a budoucí předpisy nesmí být v rozporu, naopak musí využít synergii. A stejně digitální agenda v Evropě také i zde směrnice, kterou teď připravujeme, o tedy přístupnosti, musí také i reflektovat e, i ty aspekty uvedené v digitální agendě. Zcela i souhlasím s úvahami v souvislosti s těmi e, mobilními aplikacemi. A dále ještě tato směrnice musí být ambiciozní protože rychlost, se kterou se mění technologie a vyvíjí se ty informační komunikační technologie, to tempo je obrovské a mm, i se eh, urychlují ty procesy vědy, výzkumu, eh, přípravy nových aplikací, takže tato směrnice o přístupnosti eh, by neměla jaksi být pouze v závěsu a spíše by měla být otevřena k tomu, aby se mohl adaptovat budoucímu vývoji. Závěrem bych řekl, že tato směrnice musí také i zohlednit eh, aspekty informovanosti spotřebitelů v těch dotčených sektorech. A mm, je třeba, aby eh, ta informovanost byla spolehlivá, aby to budilo obecně důvěru. To podle mě jsou body, které chci zmínit dnes a s tím, že jsem otevřený potom diskuzi, kterou povedeme s, s dalšími zpravodaji, tak abychom skutečně měli nakonec dobrou, dobrou směrnici. Děkuji, říká pan předseda, děkuji, pan Engstrom. Uh, uh, jak eh, jsem již řekl, ano, takže v podstatě tady panuje souhlas. Spíše otázka, jak dosáhnout těch cílů. Souhlasím eh, s tím, že samozřejmě je třeba eh, aktualizovat stránky, ale obecný princip, že třeba zdůrazňovat určité služby v první řadě, ano, to je dobrý nápad namísto, abychom říkali členským státům, udělejte vše najednou, protože to by mohlo vést tomu, že bychom neměli nic. Máte pravdu, většina. E, no, takže možná priorita nebudou ty sňatky. A priorita ale to určitě bude elektronická identifikace, ano. O tom teď právě jednáme. Ono nemá smysl mít eh, mm, dostupnou stránku, když se tam nemůžete přihlásit kvůli identifikaci. A ještě chci zopakovat eh, to, že, o, že já podporuji otevřený standard. To je zásadní i pro Eh, tedy eh, rozvoj, eh, rozvoj softwaru na trhu. Tam potřebujeme otevřené standardy. Pokud to budou tedy standardy tedy neotevřené mm, mm, ostatním uživatelům, tak potom v podstatě se uzavře ten softwarový trh. A z celé řady pohledů, ano, ano, to je všechno. Děkuji. Jenom pár bodů pan Bělan bude stínovým, takže něco za něj. On v podstatě souhlasí s tím, co jsme slyšeli o poli působnosti a především o potřebě zaměřit se na ty webovské stránky, které se normálně každý den používají, které jsou běžné. Zde ta, ta, ta ukázka minulý týden nám jasně ukázala, jaké jsou priority a také i, e, i my zde, je zde jasná podpora mobilních, eh, mobilním aplikací, to je jasné, a potom otázka standardu také. Takže já myslím, že na tomto základě lze eh, postupovat. A další, co bych chtěl zdůraznit obecně, je eh, celkový strategický rámec, do kterého zapadá tento návrh. A zde máme zde další iniciativy podobné, jako ten návrh o mm, přístupnosti co politicky mě leží na srdci, je, že to není vůbec nové téma, ani náhodou. O tom se již hovoří mnoho let. Já jsem na tomto tématu pracoval stejně jako další. A já myslím, že již i v té směrnici o univerzálních službách máme užitečná ustanovení, která umožňují členským státům s nimi pracovat a zajistit větší dostupnost takže zde bychom spíše měli apelovat na komisi, aby monitorovala, jak se aplikuje tento předpis. Potom otázka úsudku. Zdali tento návrh, který je dost limitovaný teď, pokud je o pole působnosti, a e, zde se hovoří pouze o veřejném sektoru, i když to bude rozšířeno, tak e, by to mohlo mít ten efekt, to znamená, že by mohl případně i zasáhnout soukromé subjekty, aby přijali podobný standard. A měli bychom i zvážit možná i určitou otázku uznávání či označování. Kladu si otázku, zdali členské státy eh, to, eh, jak si přijmou eh, s radostí, protože to je docela pro ně zavazující, preskriptivní to tady tak jen nadhazuji do pléna. My chceme, aby to šlo rychle a takže by to měl být proces, který nebude, který nebude e, postižen nějakými vadami. A zde příští týden o tom budeme mluvit se stínovými a uvidíme, stále skutečně je to ten nejefektivnější nástroj v této fázi. Já nevím, jak to přijmou členské státy, ale jak to vypadá členské státy sice chápou, o co jde, ale nelíbí se jim to, že se jim něco by mělo takto vnucovat. A, mm, takže mm, to ale neznamená, že tady bychom měli být nečinní. Zde určitě v tomto návrhu jsou určité dobré požadavky na členské státy, ale jediný mechanismus vynutitelnosti je reporting a monitoring. Já si kladu otázku, zda tedy je to správný nástroj toto. A protože takže ano, to jsou, myslím, pravoplatné otázky a otazníky. Já nechci hned zamítat tady ten návrh na začátku, ale třeba se na to podívat realisticky. Jaké jsou naše, naše priority a čeho lze rychle dosáhnout? což asi bude znamenat i širší konzultace a struktur, strukturovanější plánování a poskytovat jasné pobídky těm providerům, poskytovatelům služeb i spotřebitelům. A tady skutečně jde o to, abychom skutečně poskytovali služby spotřebitelům, které budou dostupné všem spotřebitelům. A zde i k tomu máme zprávu paní Rivera Peris. Já nevím, zda to skutečně splňuje naše cíle a možná bychom mohli eh, eh, vyzvat tedy nového komisaře. Nechci teď nic anticipovat, ale bychom eh, se uvidíme, zda vůbec se podaří s tím něco udělat v těch 12 měsících, které komisař má ale eh, bylo by možná dobré ho vyzvat a jednat s ním o tomto návrhu. Pan Jehoveris. Jehovidis. Omlouvám se za špatnou výslovnost. So, thank you very much. Děkuji mnohokrát za podporu, za připomínky, které byly velice hodnotné, velice jasné. Já jsem se tady říkal, co tady vlastně je tak panovačného na tom návrhu, když mi tady vlastně všichni říkáte, že to není dostatečně ambiciozní a tak dále. Každopádně to tedy nebyl náš eh, úmysl a proto také s vámi spolupracujeme, abychom prostě umožnili členským státům dosáhnout vlastních cílů jsme analyzovali těch deset let stagnace, protože za posledních deset let se všechny členské státy snažily něco udělat, protože oni vědí, že je to správné to udělat. V některých členských státech přímo se přijaly právní předpisy, v některých eh, členských státech ne. A v podstatě v radě nikdy nikdo nemá žádné námitky. Všichni se shodnou na tom, že to chceme udělat, ale z nějakého důvodu to je prostě složitější, než jsme si původně mysleli. A právě proto Chceme teď zajistit, aby poskytování takovýchto služeb a společnosti, odborníci, kteří toto zajišťují, aby všichni vycházeli ze stejného základu. Protože ta nabídka a specifikace jsou takové fragmentované, všichni se to dělají doma na svém eh, vlastním hřišti a tím pádem my se teď snažíme zajistit, aby na vnitřním trhu tedy došlo k překonání těchto základních překážek. A tím se dostávám k té nejdůležitější oblasti, kterou jste e, zmínili, a to je působnost. Těch 12 webových stránek, které se tam eh, zmiňují, to je takový tedy trojský kůň, řekněme, no, nebo spíš taková takový začátek, taková první vlaštovka, která potom povede k rozšíření na vnitrostátní úrovni. Můžete těch 12 stránek nahradit jakýmikoliv jinými eh, webovými stránk, stránkami, ale prosím, ať je to nějaký jasný výčet. Neřekněme tam, prosím, obecně něco ve stylu veřejné stránky a tak dále, protože jinak to nebude jasné. Chceme tam prostě zmítit několik prvních stránek, na kterých se shodneme. Protože vnitrostátní parlamenty si potom podívají na ten výčet a řeknou si, pro těchto, pro tento konečný výčet webových stránek budeme mít nějaké mezinárodní specifikace. Proč tedy ne, nevezmeme, nezavedeme stejné harmonizované standardy a normy pro veškeré naše veřejné stránky, stránky veřejných institucí. Takže my chceme prostě zajistit takový dominový efekt. To znamená, že těchto prvních, řekněme, 12 webových stránek potom způsobí to, že všechny ostatní eh, to převezmou také, nejdříve ty veřejné stránky a také ty, o kterých hovořil pan Chacimarkakis, tady ty účty za elektřinu a tak dále. To znamená, všechny webové stránky, které členské státy už upravují na vnitrostátní úrovni, které chtějí zpřístupnit, aby tedy aplikovaly tyto harmonizované normy pro všechny tyto veřejné stránky. Jestli to bude stačit proto, aby se to odrazilo i na soukromých stránkách, nevíme, ale myslíme si, že ano. Protože to už je poměrně významné procento všech webových stránek a bude to dobrý signál pro developery takovýchto webových stránek. Když uvidí, že všechny veřejné stránky převezmou tento standard, tak to potom převezmou i u soukromých stránek. A už to tady nebude situace, ve které jenom několik málo malých a středních podniků na vnitrostátní úrovni bude vlastně vědět, o co jde. Máme tady Evropský akt pro přístupnost, a pomocí toho chceme tady zajistit, že všichni budou vědět, o co jde. Že tady i soukromý sektor se podívá, co se skutečně děje ve veřejném sektoru a převezme to. To znamená, musíme pamatovat na to, že tady to skutečně není nějaký konečný výčet jediných možných webových stránek, u kterých je to možné udělat. Dobře, třeba tam nebudou ty sňatky, ty dokumenty pro uzavírání sňatku, ale bude tam něco jiného, to nevadí. Ale prostě chceme, aby to byl nějaký uzavřený výčet, aby to nebylo nekonečné. A aby se to potom mohlo dále přelévat, ten efekt, na vnitrostátní úroveň a do soukromého sektoru. Pan předseda přerušuje. E, omlouvám se, máme tady další hosty, kteří chtějí vejít do sálu, takže prosím rychle. Řečník pokračuje. Ano. E, Ono nám nejde o to surfování po internetu. Jenom. Nejde nám jenom o přístup na ty stránky, ale jde o to, aby také ty osoby měly možnost si přečíst, jak se ten obsah webových stránek. Protože jakákoliv webová stránka z těch, o kterých hovoříme, to znamená třeba vaše národní portály, třeba Slovinsko má jeden národní vnitrostátní portál, ze kterého je všechno přístupné. Takže pokud je to takto, tak nejenom ten portál, ale všechny ostatní webové stránky, na které odkazuje, musí být přístupné. Videa a tak dále. Na ty všechny to musí mít dopad. Takže musíme být realističtí. Pokud jde o tu lhůtu, do které bude muset všechno být přístupné. Pokud jde o delegované akty, ano, dobře. Budeme se snažit to nějak vysvětlit a minimalizovat. Článek 5. Evropské normy. Možná tam se nám podaří nalézt nějaké dobré řešení. A u článku 3, tam to chci vysvětlit. Nejde o to, abychom něco měnili, ale spíše, abychom vyjasnili, co to jsou ty podstatné požadavky, které jsou velice vágně formulovány. Chceme se vyhnout tomu, aby si členské státy řekly, ano, je to tady vágně formulováno, takže nemusíme nic měnit. Ale zároveň jsme nechtěli tam připojovat žádné dalekosáhlé přílohy, které by na několika mnoha stránkách potom specifikovaly ty vágní požadavky. Chtěli jsme si prostě ponechat takové technologické neutrální řešení a když bude něco potřeba měnit, tak abychom tady mohli něco dovyjasnit. Nechtěli jsme přímo v tom právním předpise přepisovat ty pokyny. Pan předseda se omlouvá řečníkovi Myslím si, že už skutečně se podařilo tady vysvětlit ty hlavní body, budeme možnost ještě v dalších rozpravách se k tomu vrátit, takže já se omlouvám, že jsem vás usekl, tak to ještě předtím, než jste uzavřel svůj příspěvek. 22. května tady eh, budeme posílat to celé na překlad. 17. a 18. června budeme moci opět přizvat zástupce komise, abychom ještě do července mohli toto celé projednat. Všem děkuji za připomínky. Omlouvám se za to, že jsme trošku přetáhli. Další zasedání budeme mít 29. Eh, května, takže se těším na dalším zasedání našeho výboru. Děkuji.